Dámy a pánové, dovolte, abych vás srdečně přivítal. Právě jsem se setkal s tureckým velvyslancem, který mě informoval o situaci v Sýrii, ne o Kypru. To jsem řekl jenom proto, protože jsem viděl kolegu Kasolidise. Vyjádřil jsem to, že pokud je o problematiku a otázku syrských hranic, tak eh, vyjadřujeme solidaritu a myslím si, že pokud je o Evropu, tak eh, i my jako Evropané musíme ukázat, eh, o co jde v otázce uprchlíků a poskytnout podporu. A současně jsem informoval také o tom, na čem jsme se dohodli včera na Biru, že na základě této úvahy v příštím roce připravíme delegaci AFETu, která pojede do Turecka. Myslím, že v tento moment to snad bylo správné poselství při všech problémech, které máme i při vyjednávání členství. Jsem vyjádřil a zdůraznil, to, že existuje celá řada důvodů pro Turecko i Evropu, proč by Turecko se mělo stát členem. Já si myslím, že je to dokonce strategicky důležitější dnes než v dobách studené války. Problémy jsou oprávněné i neoprávněné při těch vyjednáváních, ale přesto z hlediska strategického je třeba na toto myslet. Je to otázka dnešního dne s generálním tajemníkem vnější služby Pierrem eh, Vimontem. Budeme tyto věci také projednávat. Já chci poděkovat za to, že byl ochoten přijít a informovat nás o situaci v Sýrii, eh, u tureckých hranic a také pokud jde o Libanon a Jordánsko to je otázka bezpečnostní eh, rady Spojených národů. Je třeba vypracovat nějaké jednotné stanovisko. Je otázka eh, toho, jak, turecký, jak syrský Airbus byl Tureckem přinucen přistát. Bylo to letadlo, které letělo z Ruska do Damašku a bylo podezření, že na palubě jsou věci, které tam být nemají, takže eh, musíme mít na paměti i toto. A byl bych rád, kdyby Pierre Rimo nás mohl informovat v rámci současných možností. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, ve svých úvodních poznámkách budu stručný. To, co je podle mě nejzajímavější pro poslance a poslankyně Evropského parlamentu bude ptát se mě na otázky, abych já jim mohl odpovědět, pakliže to bude v mých silách. Dovolte mi pouze podat vám nejnovější informace o situaci tam. Eh, zohledním také, že vysoká zástupkyně, zastupitelka eh, baronka Ešnová zde byla v úterý a představila vám jistě velmi komplexní obrázek celé situace. Podívejme se na různé rozměry eh, problému, kterému dnes čelíme. A opět jedná se spíše o nejaktuálnější informace, nebudu opakovat to, co už znáte. Eh, momentálně ten nejnaléhavější rozměr celého toho problému je humanitární situace a humanitární pomoc. V této oblasti jak víme, se EU zavázala k příspěvku o 50 milionů euro vyššímu na pomoc uprchlíkům a e, vnitřně přemístěným osobám v Sýrii, což e, znamená, což jsou více než 2,5 miliony lidí. Tím pádem se jedná o opravdu velký problém pro nás, pro všechny. Momentálně jedna z myšlenek, která koluje, těch myšlenek, těch konceptů je několik, je eh, ta, že bychom měli se snažit zjistit, jakým způsobem ta naše pomoc může být poslána přímo těm lidem uvnitř Sýrie. Většina humanitární pomoci proudí k uprchlíkům na hranicích, eh, Pan předseda Brok před několika minutami zmínil Jordánsko, Libanon, Turecko, eh, dokonce i Irák. Ale eh, potřebujeme vědět, jakým způsobem můžeme podporovat přímo populaci, přímo lidi uvnitř Sýrie, kde je situace taková, že v podstatě jakýkoliv kontakt s touto populací je velmi, velmi složitý. Takže teď kolují myšlenky o tom, jak bychom asi mohli nejlépe posílat pomoc přímo do Sýrie lokální samozprávě, úřadům, nebo říkejte tomu, jak chceme. Jde o to, jak můžeme e, zajistit bezpečnost nemocnic, zajistit jejich provoz, Eh, několik vlád evropských přitom přišlo s několika zajímavými nápady a diskutuje se o tom i na poli OSN. A jednoznačně se o tom bude jednat i na Radě pro zahraniční věci příští pondělí. Eh, budou to zmiňovat eh, některé členské státy. My s našimi kolegy z EKA a z DEVKA eh, na tom také pracujeme. Sledujeme tuto otázku i z právního hlediska. Snažíme se zohlednit všechny eh, jednotlivá finanční nařízení a jakákoliv další omezení, která v této oblasti mohou eh, existovat. Pokud jde o okupaci. Momentální vojenská situace je taková, zde jsou důležité dvě věci a říkal to pan Brok také před několika minutami, máme zde ostřelování mezi Sýrií a Tureckem. To už probíhá mm, téměř týden. E, za poslední den se nic moc nového neodehrálo na tomto poli. Ovšem turecké úřady e, se snaží velmi aktivně vysvětlovat, že nebudou e, tolerovat žádné další ostřelování tureckého území syrskou armádou. Turecká, turecké úřady obdržely eh, vyjádření solidarity ze strany NATO, OSN i Evropské unie. Tuto situaci sledujeme velmi pozorně samozřejmě. Dále eh, v otázce sankcí, k eh, a k tomu došlo včera na jednom z tureckých letišť a konkrétně se stalo to, že e, bylo jedno syrské letadlo přinuceno přistát a bylo zkontrolován náklad. Z právního hlediska toto opět velmi, velmi e, podrobně sledujeme. První naše hodnocení této situace je takové, že e, národní úřady mají možnost, pakliže se implementují sankce, sledovat způsob jejich implementace. Rovněž však musíme sledovat eh, větší eh, více podrobností v otázce této situace také eh, turecká nařízení, která umožňují nebo zakazují různé věci. Máme samozřejmě více informací, než kolik se dostalo do médií, co do obsahu nákladu tohoto letadla. Předpokládáme, že v příštích několika dnech se dozvíme ještě více. A poslední k sankcím bude představen dodatečný balíček sankcí, který by měl být přijat Radou pro zahraniční věci právě v pondělí. Ovšem, diskuse na toto téma zatím stále probíhají na úrovni pracovní skupiny. Dnes nebo zítra na Koreperu a PSC se o tom také bude jednat. Jde o to, že e, zavedeme vízový zákaz, různé hospodářské sankce, a vůbec zpřísníme sankční režim tam eh, v těch oblastech, kde to půjde. Jak víte, těch eh, zavedených sankcí od loňského roku už bylo mnoho. Teď, eh, co do opozice. Máme jednu iniciativu, kterou velmi blízce sledujeme. To je iniciativa katarských úřadů, které uspořádali uspořádají příští týden velké schromáždění v Kataru. E, jedná se o zástupce Syrské národní rady. E, to je zhruba 400 lidí. A celý smysl toho je e, rekonstruovat nebo respektive posílit autoritu Syrské národní rady. To je proces, který už nějakou dobu probíhá a doufáme, že eh, to bude mít i konkrétní výsledky. Nicméně to schromáždění jde i nad rámec Syrské národní rady. Bude to rovněž schromáždění, kde se sejdou ost- zástupci ostatních opozičních skupin, zejména interních opozičních skupin, kteří budou přizváni a e, proběhne pokus e, o to, aby se dosáhlo toho, co by mohl být nejzajímavější výsledek syrské opozice, aby se dosáhlo dohody, která by zajistila společnou platformu o opozici, jak se o tom mluvilo už v červnu v Káhyře. Bohužel ta platforma zatím není zcela odsouhlasená ze strany všech opozičních stran a teď tedy proběhne druhý pokus dosáhnout dohody a pokusit se eh, také dosáhnout dohody o eh, jakémsi dalším rozpracování této platformy. Uvidíme tedy zkrátka, zda opozice bude schopná vytvořit eh, nějakou instituci, schromažďující všechny strany, všechny prvky opozice. Takže to je také něco, co velmi, velmi úzce sledujeme eh, ve vztahu k lize arabských národů, ve vztahu k eh, sousedským zemím, které se v této opoziční kauze velmi silně angažují. Teď eh, k diplomatické frontě. Práce dále probíhá, Probíhá mnoho pokusů kontaktovat jednotlivé strany na půdě OSN a jinde. Jak víte, naši kolegové eh, se v tomto velmi angažují. Dokonce eh, letěli i do Damašku, kde se setkali s prezidentem Asadem a do mnoha dalších zemí. Naši kolegové v tomto mají plnou podporu. Snažíme se zúžit propast překlenout propast mezi jednotlivými skupinami a uvidíme, zda bude možné podniknout nějakou diplomatickou iniciativu. Nejnovější tato iniciativa byla založena, byla spuštěna eh, egyptskou stranou, tomu se říká kvartet, Egypt, Turecko, Irán a Saudská Arábie a zatím tato iniciativa nebyla tak úspěšná, jak egyptské úřady doufaly. Zejména saudská strana zůstává jaksi mimo ta jednání jako taková, nicméně požádala o to, aby byla informována o jakýchkoliv výsledcích. Momentálně není na programu žádné další jednání tohoto uskupení. Ovšem i tak si myslím, že tuto iniciativu je potřeba velmi bedlivě sledovat a to z toho jednoduchého důvodu, že se podařilo této iniciativě přivést k jednomu stolu eh, země z dané oblasti, které mají velký zájem na aktuální situaci v terénu a právě proto se jedná o iniciativu velmi zajímavou, kterou je potřeba sledovat velmi pozorně. K tomu, v tomto se baronka Eštnová a vůbec SVČ velmi silně angažuje. To by bylo zatím z mé strany vše. Pane předsedo, vracím vám slovo. Gracias, presidente. Eh, gracias, eh, señor. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální tajemníku, za tyto informace. Mám dvě otázky. Pokud jde o diplomatické setkání během příštích dnů, pan Lavrov si myslí, že tento víkend vysoká, se bude konat eh, jednání Vysoké rady a že je to velmi důležité setkání. Bude také důležité setkání v Marrakeši, tam se sejdou přátelé Sýrie. Nevím, jestli jste se o tom zmínil, ale zajímá mě, co si myslíte a co očekáváte od toho setkání v Marrakeši. Nemyslím si, že by eh, Rusové změnili svůj postoj. A druhá otázka. To jsou ty zbraně v tom letadle, které odstartovalo z Ruska a Turci ho donutili přistát. Myslím si, že to už je teď vyřešeno. Téma zbraní, to je eh, samozřejmě velmi důležité pro situaci v Sýrii. Možná si vzpomenete, co se stalo v Afganistánu. Nevím, jestli jsme v podobné situaci, protože Rusové v Afganistánu měli vojenskou moc a rebelové, povstalci, neměli zbraně. Je to důležité s ohledem na to, co se děje v Sýrii. Jak analyzujete vy tuto situaci? Je to tak, že armáda, která je vybavena zbraněmi z Iránu, eh, jak to vypadá s Ruskem? Syrští povstalci nemají zřejmě mnoho zbraní, čili eh, mají málo prostředků, asi si je nemohou nakoupit a my tady stojíme tváří v tvář dlouhodobému konfliktu ozbrojenému, kdy není možné povstalce pokořit, ale druhou stranu taky ne. Co si myslíte o té situaci zbraní? Děkuji kolega uvedl dobrý příklad dvě minuty a když to půjde za minutu a půl, bude to ještě lepší. Paní Gomez. Pane velvyslanče, mohl byste prosím eh, potvrdit, že eh, ambasador Brahimi eh, se podílel na tom schromáždění, které organizuje Katar. Vy jste řekl, že to sledujete, děláme, ale více než jenom sledovat všechno, abychom mohli Eh, asistovat při sfederování té fragmentované opozice. To je jedna věc a eh, druhá otázka, já teď tedy vynechám roli Ruska a zbraně, zbraní eh, a Iránu, ale chci se zeptat, zda zvažujeme, že bychom pomohli vytvořit nějaké humanitární koridory, ne v Sýrii, ale v zemích, jako jsou naši spojenci NATO, jako je třeba Turecko, tak, abychom zajistili podmínky vůbec pro dodávání humanitární pomoci pro lidi uvnitř v Sýrii. Nehovořím o humanitárních koridorech uvnitř Sýrie, prosím, ale v okolních zemích, zejména v Turecku, eh, které bylo tedy napadeno syrskou armádou. A nakonec eh, chci říci, že jakýkoliv pokus angažovat Irán do jakékoliv diskuse o Sýrii z naší strany, nemluvím teď o egyptské straně, jak to vypadá na tomto poli? Děkuji. Frau Schake. Paní Šarkl. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkujeme vám, pane Vimonte, za váš úvod. Dovolte mi několik otázek. Vy jste hovořil o tom, jak jsou na tom ostatní hráči. Katar, Saudská Arábie, Irán a tak dále. Já bych se chtěla soustředit na roli Evropské unie jako takové. Je jasné, že v sázce je mnoho a že tato strategická hra se hraje i e, vlastně o to, co se bude dít v Sýrii v krátkodobém horizontu. Jedna otázka je taková co může EU udělat pro to, abychom zajistili, že alespoň budou platit naše sankce a embarga. Máme několik příkladů toho, kdy se do Sýrie z Ruska dodávají zbraje skrz teritoriální vody Evropské unie, což myslím podkopává naši důvěryhodnost. A e, chtěla bych se zeptat, co můžete navrhnout pro členské státy, tak abychom posílili vymáhání práva a sankcí, které jsme zavedli. Dále, jaké informace má SVČ o vzestupu extremismu v Sýrii? Já si zejména dělám obavy o ty lidi, kteří jsou mezi dvěma kameny represivního režimu a rostoucího extremismu a násilných organizací na straně druhé, které se snaží navýšit svůj vliv v Sýrii. Já si myslím, že právě Evropská unie by měla být tím klíčovým aktérem, který zajistí, že eh, nakonec vítězí hlasy za demokracii, mír a svobodu. Eh, měli bychom to mít být právě my. Můžeme pomoci nějak Turecku zvládat ten obrovský proud uprchlíků, které do něj proudí? Jaké rozhovory probíhají na poli NATO, například v kontextu zvýšené hrozby pro Turecko? A my a co my jakožto klíčový partner Turecka děláme? A dále, Může Evropská unie udělat více na hospodářském poli? My jsme byli a jsme největším obchodním partnerem Sýrie, čímž pádem na ně musíme nutně mít velký vliv. Já si myslím, že tento vliv zatím vůbec nevyužíváme a chtěla bych se proto zeptat, zda zde vnímáte nějakou možnost um, toto, toto začít využívat. Děkuji. Tenok. Pan Tenok. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane Vimonte. Dovolte mi několik otázek. Je nějaká vojenská možnost, pakliže, pakliže se násilí v Sýrii zhorší, že bychom, já nevím, zavedli třeba bezletovou zónu na turecko-syrské hranici a nebo je syrská letecká obrana příliš robustní? Vyžadovalo by to i podporu Rady bezpečnosti OSN a nebo by mezinárodní humanitární zákon byl dostatečný, jako to bylo například v případě Kosova, kde jsme měli velmi silný ehm, mandát Rady bezpečnosti. Pokud jde o eh, kyperské předsednictví, pokud vím, tak máme různé plány pro zvládnutí toho toku uprchlíků ze Sýrie. Můžete nám prosím o tom několik, několik slov říct. A nakonec eh, poprosil bych vás o komentář na roli Kataru který se zdá být v situaci, že vlastně financuje spoustu lidí v celé severní Africe, včetně eh, nyní tedy v Sýrii, salafisty a jiné extrémní um, frakce. Já bych se chtěl zeptat, jak vnímáte dlouhodobé plánování Kataru. Je jasné, že si chtějí nakoupit vliv do budoucna, ovšem ehm, já se trošku obávám tohoto financování, zejména Alkády a salafistů, kteří často už mají těžké zbraně. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Weigl. Danke, Herr Chairman. Eh, eh, Herr Secretary General, I think we... Eh, Pane generální sekretáři, dovolte mi několik poznámek. Chtěl bych poděkovat vám i baronce Eštnové za velice rozumné stanovisko ke konfliktu v Sýrii. Ovšem myslím si, že bychom jakožto základní eh, pozici měli, být, měli mít zájem na politické řešení tohoto problému. Proto se chci zeptat, zda nám můžete říci další informace, kromě těch, eh, které už jste uvedl. Vy jste o tom mluvil docela obsáhle, ale chci se zeptat, co dalšího bychom mohli udělat jako příspěvek EU pro nalezení politického řešení této situace. Další otázka. Známe eh, konfiguraci rebelů, respektive víme, kdo nastoupí k moci, až utichnou zbraně? Známe vážnost eh, toho nebezpečí talibanizace Sýrie? Uvědomujeme si skutečně všechny rozměry syrského konfliktu? Uvědomujeme si, že Turecko musí cítit naši podporu jakožto budoucí člen Evropské unie, nejenom tedy jako země, která je zaangažována do nějakého konfliktu. Já si skutečně myslím, že by zde byl ještě prostor pro nějaký rozumný evropský příspěvek. Možná byste nám, eh, kdybyste byl tak hodný, mohl říci své myšlenky k této věci. Děkuji. Děkuji, pan Kasolidis. Uh, <clears throat> Děkuji vám mnohokrát. Je jasné, že Asad padne mnohem rychleji, pakliže všechny tři menšiny v Sýrii mu e, pasivní podporu. To jsou to tedy kurdové, křesťani a eh, ješovité. A tyto menšiny jsou ve všech komunitách a jsou vždy v opozici Asadova režimu. Já se trošku obávám, že i ty schůzky, které jste vy popsal, eh, pane velvyslanče, v Kataru, se vlastně snaží přiřadit důležitost právě syrské národní radě, to znamená tomu islámskému hnutí, což znamená, že ty náboženské menšiny se začínají obávat o svou budoucnost v Sýrii, která může být horší než přítomnost. Já si proto myslím, že naše hlavní snaha by měla být, a, a zde souhlasím s panem Tanokem, že Katar a Saudskou Arábii je potřeba přesvědčit o tom, že tato, že e, jakékoliv opoziční fórum by mělo být fórum inkluzivní pro všechny, které vyšle signál důvěry, sebedůvěry pro všechny menšiny. Dále bych se chtěl zeptat na něco, co jsem nedávno četl v médiích. E, údajně zde je snaha e, shodnout se na prozatímní vládě za místo předsedy Faruk Alšáry, což je údajně předmětem jednání mezi tureckým ministrem zahraničí a ruským ministrem zahraničí. Chci se zeptat, zda je nějaká naděje, že alespoň toto bude naděje mírového řešení tohoto konfliktu. A pak ještě velice rychle, když mluvíme o uprchlících a o koridorech pro humanitární pomoc, Měli bychom pamatovat na to, že ono to sice už zaznělo, ale já bych to rád zdůraznil, ono nejde jenom o Turecko. Jde třeba i o Jordánsko, tam je více uprchlíků než v Turecku. A nebo o Libanon, kde je situace uh, uvnitř země také velmi, uh, také velmi nejistá. Pane generální tajemníku, Děkuji vám, pane předsedo. Zaznělo mnoho otázek, já se pokusím na ně co nejlépe odpovědět. První otázka. Ministr zahraničí Lavrov. Ano, on eh, přijede na večeři příští neděli, eh, které se budou účastnit ministři zahraničí. Mají opravdu nabitý program, je tam celá řada bilaterálních otázek, o kterých je potřeba s Ruskem diskutovat, ale samozřejmě se bude mluvit také o Sýrii. Jeden z účelů této pracovní večeře je právě pokusit se o načrtnutí jakéhokoliv společného stanoviska, které by mohlo fungovat a vylepšit tedy diplomatický přístup, vylepšit diplomatickou práci v této oblasti. Je potřeba být k sobě upřímní, situace vůbec není jednoduchá. Podíváme-li se na propast mezi oběma tábory, jak bychom je mohli definovat, zejména v Radě bezpečnosti, tak zde vidíme jeden vážný problém. A to je otázka, eh, to je otázka předpokladů a podmínek, které si stany stanovují. Pro většinu syrské opozice a pro mnoho partnerů v mezinárodním společenství je přechodný proces, politický dialog, jakákoliv diplomatická situace přípustná pouze tehdy, pakliže Bashar al-Assad odstoupí. A na druhé straně Ačkoliv se zdá, že zde je teď ta myšlenka, že by eh, v určitém bodě toho přechodného procesu režim měl odstoupit, oni nechtějí, aby se to stalo hned na začátku. A teď jde o to, jak nalézt nějaký kompromis mezi oběma těmito názory. Zdá se, když se díváme na minulost a na to, jak jsme řešili podobné problémy stejného typu, že by byla naděje na nalezení kompromisu, ovšem zatím se nám to bohužel nepodařilo. Je proto potřeba v této snaze pokračovat. Eh, máte pravdu, a omlouvám se, já jsem na to zapomněl. Příští setkání přátel Syrie bude v Marrakeši. Předsedat bude, budou marocké úřady. Eh, definitivní datum zatím nebylo stanoveno. Eh, hovořilo se o prvním listopadu, nicméně k tomu nám přijdou ještě nové informace. Faktem je, že na této schůzce bude závislé mnohé. Zejména současná aktivita e, ve věci sjednocení opozice. Pak se zkrátka uvidí, zda se nám to povedlo nebo ne. E, takováto jednání probíhají většinou na zasedání přátel Sýrie a jedno z nejdůležitějších témat na pořadu jednání je snažit se dále prosazovat sjednocenou opozici ale eh, k tomu se ještě vrátím. Ten problém je dosti složitý. Eh, padla otázka k zbraňovému embargu. Bylo to přirovnáno k Afganistánu. Eh, do určité míry to vnímám podobně jako vy, nicméně porovnávat takto rozdílné situace je vždy velmi ožehavé a porovnávat toto s válkou v roce 79 a 80 nejde. Máme novou te- nové technologie a tím pádem máme i nové problémy. Pokud jde o zbraňové embargo jako takové, je potřeba pamatovat na dvě věci. Jednak, zatím vzhledem k patové situaci v Radě bezpečnosti žádné zbraňové embargo na úrovni mezinárodní komunity nemáme. Máme eh, embarga ze strany různých členských států, Máme embargo, které odsouhlasila Evropská unie a které se poměrně striktně aplikuje. A to, teda, eh, to tedy ještě k té otázce, eh, paní Šarke, my jsme eh, naše regule posílili tak, aby členské státy měly možnost přerušovat lety letadel, případě, případně zadržovat lodě a provádět kontrolu nákladu tak aby bylo možné implementovat toto embargo co nejefektivněji. Samozřejmě eh, nemůžeme nikomu eh, zakazovat eh, podporovat buď režim nebo opozici. Pokud se nějaká země nerozhodne zavést zbraňové embargo, tak zkrátka může ty zbraně dodávat. Ovšem je potřeba to alespoň z naší strany velmi pečlivě sledovat a nepřipustit, aby na teritoriu ehm, Evropské unie jednotlivých členských států docházelo k porušování tohoto embarga. Státy musí mít právo toto embargo aplikovat. Paní Gomez se ptala na setkání Doha a na Lakto Brahimiho. Pokud víme, samozřejmě informace se neustále aktualizují, tak toto schromáždění v určitou chvíli, upřímně řečeno, představovalo tak trošku problém. Ovšem, podle našich aktuálních informací eh, Liga arabských států toto jednání podporuje, což je pro nás velice důležité, protože všechno, co EU dělá ve vztahu k opozici, probíhalo v úzkém spojení právě s Ligou arabských států. Eh, a Lakta Brahimi to se tímto také řídí. A podobně se tím řídí i Egypt a další státy. Od začátku se my sami nacházíme v podstatě na špici těchto jednání, snažíme se kontaktovat opozici, snažíme se vysílat eh, k ním správné signály, pořádáme schůzky zde v Bruselu a vůbec se snažíme zůstat v kontaktu. Ovšem úkol je to velmi náročný. Všichni víme, že opozice je v podstatě absolutně fragmentovaná, což je do značné míry pochopitelné. Situace tam je velice složitá, situace jednotlivých těchto, těchto skupin je velice složitá. Je zde eh, mnoho eh, znepřátelených opozičních stran, jsou to různí eh, zběhové z eh, politický, z, z vlády, z režimu, kteří přešli do opozice a chtějí zastávat významné funkce v opozici, takže situace je to komplexní a eh, je pravda, že v porovnání s tím, co se dělo v Líbii, kde ta přechodná rada v Bengází byla schopna vytvořit alespoň určitý stupeň jednoty. V této situaci to zatím nic takového nenastalo. A tady bych souhlasil zcela s panem Kasolidisem v tom, že zde je nedostatek eh, důvěry, nedostatek sebejistoty mezi jednotlivými těmito skupinami. Eh, také pokud jde o ty komunity, které byly zmíněny, ty alavity, eh, křesťany, kurdy, ale můžeme sem, dát, můžeme sem přidat i židovskou komunitu a další. Dojmy v těchto částech společnosti, které buď aktivně nebo pasivně podporovali současný režim, se tohoto stanoviska přidržují, protože se jim v podstatě vůbec nezdá situace, která by mohla nastat eh, na konci tohoto konfliktu. Vůbec nevědí, zda jejich komunita dostane stejnou ochranu a případně stejné záruky, jako mají do posud. Takže jedno, eh, jedna z myšlenek, kterou v opozici prosazujeme, je prosím vyšlete těmto skupinám signál, vytvořte iniciativy nebo různá hnutí, abyste přesně tyto komunity ujistili. A to je sdělení, které neustále prosazujeme. Ale bude to trvat. Dále padla otázka o humanitárních koridorech mimo Sýrii. Zmíněno bylo Turecko. My se snažíme poskytovat více humanitární pomoci Turecku podle toho, jak se zvyšuje počet uprchlíků. Bylo správně uvedeno, že zde uprchlíků je skutečně mnoho, ale že více uprchlíků je momentálně v Jordánsku. Samozřejmě také je mnoho uprchlíků v Libanonu takže se jedná o problém všeobecný, nikoli pouze o problém Turecka. Momentálně je jeden eh, ten problém, který, kterému čelíme v Turecku, velmi praktický. Tam se zorganizovali eh, uprchlické tábory trošku jinak než v jiných zemích. Eh, asi tam došlo k nějakému nedorozumění, ale často bylo složitější, aby se ta pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují. Já si myslím, že tato nedorozumění už jsme eliminovali a Myslím si, že těch 50 milionů euro, které dáváme navíc, teď pomůže situaci uprchlíků ještě dále zlepšit. A celkově se ta situace, myslím, bude teď už jenom zlepšovat. Pokud jde teď o Irán, zde eh, máme určitý roz, rozkol mezi členskými státy. Některé si myslí, že není ta pravá chvíle žádat Irán o to, aby se připojoval do různých for, eh, v rámci kterých pracujeme mimo jiné kvůli iránskému jadernému programu samozřejmě. A jiné členské státy jsou otevřenější, mají e, ten názor, že vzhledem k tomu, že Irán je stranou zúčastněnou v tom, co se momentálně děje, měl by se angažovat i v jednáních. Momentálně tedy sledujeme hlavně to, o co se snaží Egypt a, disku- a s Egyptem diskutujeme v podstatě každodenně ale eh, ten rozkol stále existuje, jak jsem ho načrtl. Dále byla otázka na zlepšování, na, na lepší provádění sankcí ze strany členských států EU, na to už se myslím odpověděl. Pak padla otázka na extrémní e, složky opozice. Pokud víme z e, informací, které získáváme z regionu, e, je ozbrojená opozice, abychom nazývali věci pravým jménem, velmi komplexním jevem. Máme zde mnoho různých zastoupených stran. Jsou tu jednoznačně extremisté, jsou tu různé milice, například eh, eh, Svobodná syrská armáda. Tam si musíme uvědomit, že za tím názvem se skrývá realita velkého počtu eh, skupin milice, které fungují autonomně, jsou v podstatě na sobě nezávislé. Ovšem eh, často má tato milice velmi silnou lokální podporu, která de facto nemá vůbec co dělat s všeobecným trendem v zemi jako takové. To je potřeba si uvědomit. A právě proto je potřeba pamatovat na to, že když hovoříme o nutnosti připravit přechodný proces, tranziční proces, eh, zaměřit se právě na otázku eh, ozbrojené opozice. Pouze čekat, až režim padne, až se zhroutí a doufat, že den poté najednou všechno bude růžové, všechno připravené a žádné problémy, to je myšlenka skutečně naivní a zcela bez kontaktu s realitou. Pakliže nebudeme moci prosazovat diplomatický proces den předem, abych tak řekl, a aniž bychom sjednocovali interní a externí opozici, to znamená, aniž bychom připravovali nějaké jednatele, kteří budou připraveni sednout si k jednomu stolu, nikam se nedostaneme. Proto je velmi důležité angažovat se i v této věci a pro otázky dne poté bude velmi důležitý i vliv obchodní ze strany EU. Ne pouze vliv obchodní, faktem je, že ještě než se všechno toto seběhlo, eh, byla Sýrie důležitým partnerem pro Evropu. A to bude velké plus v našich možnostech spolupracovat s novým režimem v Sýrii podle toho, jak se bude utvářet. Pan Tenok se ptal na bezletovou zónu. Obecně vzato celé toto téma nějakých vojenských intervencí také zaznělo. Máte pravdu v tom, když jste nám připomněl, že obvykle pro vojenské operace musíme mít podporu OSN v podobě nějaké rezoluce. Ovšem občas, když se nám nepodaří když se nám nepodaří získat rezoluci OSN, co jsme například viděli v případě Kosova, který jste vy sám zmínil, jsme viděli, že někteří partneři v mezinárodním společenství eh, zahájili vojenskou akci i bez této rezoluce. Samozřejmě ten problém zde je ten, že když budeme chtít sledovat tento směr věcí, tak ten druh operací, eh, který budeme muset vytvořit, bezletové zóny nebo nárazníkové zóny nebo jakékoliv jiné zóny. Pro každou takovouto zónu bychom potřebovali vojenskou podporu. Vzhledem k možnostem syrské armány, vzhledem k tomu, co představuje jejich protivzdušná obrana, protože eh, mají obrovské eh, eh, letadlové letectvo, mají i velký mají i velkou flotilu helikoptér a já si myslím, že by to bylo úplně něco jiného než v Líbii. Právě proto ty země, které by v tom byly angažovány, hlavně země jako Spojené státy americké a další, o tom e, velmi rády budou přemýšlet dvakrát, než vůbec něco takového začnou zvažovat. Jakou hru hraje Katar? Pokud víme, teď bez ohledu na fakt, že jednoznačně bez pochyb podporují jednu stranu, je zajímavé poznamenat, že eh, vzhledem k posledním jednáním v Doha se snaží přemostit eh, propast mezi jednotlivými frakcemi opozice. Jak víme, zatím Katar podporoval hlavně Syrskou národní radu, ale teď se zdá, eh, vzhledem k té schůzce, kterou organizují v Doha, se snaží hrát otevřeněji, snaží se být inkluzivnější a vnímavější vůči dalším součástem opozice. Zda se jim to podaří, to je úplně jiná otázka, budeme to samozřejmě muset eh, sledovat do detailu. A nakonec už velice rychle, abych ještě reagoval na ostatní otázky, které padly. Například se jedná o otázku přechodné vlády. Ano, eh, tato myšlenka už se nám objevuje eh, nějakou dobu. Eh, v průběhu jednání v Doha se to jistě opět objeví. Zda by Farong a Šahaš měl být šéfem takovéto prozatímní vlády, nebo zda by to měl být někdo jiný, já odpověď neznám. V takovýchto otázkách je vždy potřeba být velmi opatrní, když hovoříme o nějakých osobnostech, které spolupracovaly se současným režimem po tak dlouhou dobu, protože uvnitř opozice vůči nim můžou panovat smíšené pocity. To je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Pokud byste dovolil, ještě čtyři otázky po jedné minutě. Pan Andurakis, pan Salafrakos, pan Krásel a pan Watson. Takže pan Andorakis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Nacházíme se v době, kde je možno konstatovat enormní napětí. Mnoze cizinci se snaží etablovat se v Sýrii a já považuji za podivuhodné, že Evropská služba pro vnější činnosti nedělá žádné starosti na hranici s Tureckem. Tam musíme říci, tam reakce na ta ukazují, že můžeme očekávat ještě mnohem horší události v nejbližší budoucnosti a potom také to letadlo, které bylo donuceno přistát v Turecku. To je něco nepřijatelného. Neexistuje tady žádné zbrojní embargo embargo a tyto zásahy byly nepřijatelné a já si chci zeptat, musíme udělat něco, co eh, zamezí těmto eh, věcem? Myslím, že se asi nestane nic. Evropská služba pro vnější činnost chce přece zabránit a měla by zabránit tomu, aby tam došlo k zostření situace. A tady chci zmínit jednu věc. Já si myslím, že bychom neměli akceptovat eh, účast NATO v žádném případě nesmíme akceptovat, aby nějaká vláda zvnějšku intervenovala v Sýrii, protože pak zažijeme to tež, co jsme zažili v Afganistánu. Děkuji, pane předsedo. Považuji za velice uspokojivé, že Humanitární pomoc pro obyvatelstvo v Sýrii je považována za prioritní věc. Považuje ale také za velice nebezpečné to, že syrský režim je vystaven tlaku, že se hrozí s nasazením chemických zbraní. Zdá se, že je to docela možné pro ten případ, že by došlo k zahraniční intervenci. Podle mnoha zpráv Máme jeden scénář, to znamená tedy, že zbraně, které se nacházejí v rukou povstalců Hamasu nebo al kaidy jsou poskytovány i z jiných zemí. A já bych chtěl požádat pana tajemníka, aby nám řekl, jakým směrem by měla ta služba eh, pro vnější činnost eh, se pokoušet reagovat. Jsou tady nějaké informace v tomto ohledu, eh, když by se tedy hovořilo i o jiných skupinách z mezinárodního společenství? Děkuji, pane předsedo. My tedy společně s Katy Ashton jsme si vytvořili velice jasný obrázek, pokud jde o Sýrii. Co mě zneklidňuje, to je eh, situace v Jordánsku, která se blíží povstání. Všechny konflikty, které tam nejsou řešeny, palestinská otázka, Sýrie, Libanon, toto všechno samozřejmě se přenáší i na ostatní země. Jak hodnotíte tu situaci v Libii? a v, pardon, v Jordánsku. Děkuji vám. Pan Graham? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád pana Vimonta zeptal, zda po selhání káhirské platformy v červenci a vzhledem k zasedání v Kataru příští týden máte nějaké informace, které by indikovaly, že se opozice, opozici daří překlenout své rozepře a nabídnout eh, této zemi politickou budoucnost? A za další, eh, probíhaly nějaká, probíhala nějaká jednání s USA o stanovení vojenské síly, vojenské Eh, síly v Jordánsku, mělo by to nějakou roli i pro Sýrii. A nakonec eh, se chci zeptat, zda ministři zahraničí v neděli eh, při večeři panu Lavrovovi zmíní tu otázku letadla, které letělo z Moskvy do Damašku a které bylo přinuceno, přinuceno přistát v Turecku, že letělo proti pravidlům civilního letectví vzhledem k nákladu, který neslo. Děkuji. No, tak jenom velice stručně k té první otázce. My se obáváme o to, co se odehrává. Baronka Ešnova vám před dvěma dny eh, popsala, kolik jednání měla v New Yorku s různými stranami a kdy se snažila prosadit politické řešení. A to až do té míry, že byla kritizována za přílišnou naivitu. Takže to říkat, že neděláme nic a měli bychom dělat více, skutečně není správné hodnocení situace. My se snažíme eh, být co nejaktivnější tam, kde můžeme být, to znamená v oblasti humanitární pomoci, sjednocení opozice a přivedení všech stran k jednomu jednacímu stolu. My se o to snažíme a snažit budeme dále i na schůzce v neděli s panem Sergejem Lavrovem. Ovšem je potřeba být realističtí. Nebude to jednoduché, je potřeba zkrátka pokračovat v práci chemickým zbraním. Jsme v kontaktu s těmi, kteří mají informace na toto téma. Budeme se snažit pomoci i v této otázce, pakliže budeme mít tu možnost a příležitost. Ovšem momentálně se spíše jedná o velmi podrobné monitorování toho, kde se ty zbraně nacházejí a zda a kam se přesouvají. K Palestíně, respektive k palestinským uprchlíkům. Já jsem to už měl, pravda, zmínit předtím. Zde máme velký problém, protože ve většině těchto zemí, a zejména v Syrii, kde palestinci byli po dlouhou dobu v uprchlických táborech a nyní byli přinuceni se přesouvat, tak eh, určitá část naší humanitární pomoci je adresována přesně této palestinské otázce uprchlické, která se stává stále problematičtějším tématem, které musíme velmi pečlivě sledovat. A nakonec, a nakonec otázka pana Watsona. Káhirská platforma stále existuje. Zatím se jí nepodařilo získat si přízeň všech, ovšem stále existuje. Musíme teď požádat katarské úřady, zda by nezvážili toto jako možnou platformu diskuse pro Doha pro jednotlivé opoziční strany. A zatím ta odpověď je ano. Takže toto je stále v politické hře, abych tak řekl. Pokud jde o americkou vojenskou intervenci, na to se musíte ptát Američanů, ne mě, nezlobte se. Všichni víme, že v Jordánsku jsme všichni velmi aktivní, včetně Evropské unie, podporujeme místní úřady, které se potýkají s obrovskými problémy na hranicích a budeme v tom pokračovat i dále. Pokud jde o otázku toho ruského letadla, já nevím, zda se to bude zmiňovat, možná to někdo zmíní na té schůzce s panem Lavrovem, ale myslím si, že předtím, od teď až do neděle, bychom měli pečlivě sledovat, zda se z Moskvy eh, ozve nějaký hlas na toto téma, což by bylo velmi zajímavé. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu generálnímu tajemníkovi za to, že dnes přišel. Myslím si, že je to důležité, když eh, a stojí to za těch pár minut spoždění hlasování, proto jsme tady, abychom měli aktuální informace, takže se omlouvám těm, kteří o to neměli zájem. Look, we have to talk about this special committee in the question. Dámy a pánové, teď tedy přejdeme k bodu číslo 14. Doporučení radě k nové dohodě EU-Rusko. Spravodajem je kolega Svoboda. Slovo si nepřeje. Takže přejdeme hned k hlasování. Kdo je pro kompromisní pozměňovací návrh 1? Proti? Zdrželi se schváleno. A dále návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. 66, pardon, to jsme měli zr už, takže 67 pro, proti, zdrželi se. Gratuluji autorovi. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti zdrželi se schváleno. 73 pro, proti zdrželi se schváleno. 74 pro. Takže 73 odpadá. 74 odpadá. A jsme u 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 76. Končím hlasování. 30 pro, takže schváleno. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro,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 Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pak následuje kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107, pokračujeme 107, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro,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 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno, ověříme, takže hlasujte, prosím. 125. Končím hlasování. 17 k 37. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 128 pro, proti, zdrželi se schváleno, 129 pro, proti, zdrželi se schváleno, 130 pro, proti, zdrželi se schváleno, 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 dílčí hlasování ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme druhou část tohoto dílčího hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 28 proti. Takže zamítnuto. Myslím, že pak nemusíme hlasovat o pojmu reál. Ní. protože reálné bude nereálné na tomto místě. Tak, hlasujeme o 134 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 161 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 167 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se schváleno. 169 pro, proti, zdrželi se schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se schváleno. 171 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? To musíme ověřit. Takže 171, druhá část. Končím hlasování. 28 hlasy pro schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 ve třech částech. Část 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Část 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 76. Ne. Ne, to odpadá. 177 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 178 pro. Tak to ověříme. 177 kelam. Kdo to je? Kdo tady sedí a nehlasuje? Končím hlasování. 39 pro, 16 proti. Kdo to byl zase s tím ověřením? Paní Monis? Sto sedmdesát osm pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 180, dílčí hlasování, dvě části, první část pro, proti, ověříme, Končím hlasování. 30 pro, 23 proti, čili schváleno. Druhá část je kryta kompromisem 10, 181 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 182 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 183 pro, proti, zdrželi se schváleno, 184 pro, proti, zdrželi se schváleno, 185 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 185 ověříme. Končím hlasování. 29 pro, 25 proti, schváleno. 186 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Kon... Končím hlasování. 30 pro, 24 proti, čili schváleno, 13 odpadá. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro. Omlouvám se, 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. 44, čtyři části. Ježiš, to je důležitý návrh. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Část dvě. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část tři. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Část čtyři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro. 49 tedy ověříme. Končím hlasování. 35 k 18, paní Gomez. A po třetí zaplatíte všem šampaňské. Ruské, ruské šampaňské. 50 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno. A elektronické hlasování o celém díle. Končím hlasování. Takže 53 hlasy je zpráva schválena, jeden hlas eh, proti, jeden se zdržel. Takže gratulujeme. Myslím, že je to úžasný výkon k takovéto zprávě, protože to téma je sporné. Získat takovouto širokou většinu je opravdu dobré. tak jsme dohnali ten čas a teď máme bod 15. Spravodajka paní Jakonsáry. Chcete, kolegyně, ještě slovo? Nechcete? Takže budeme hlasovat. 39. Dagegen. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Prověříme. Mohli bychom si to ušetřit, kdyby všichni jsou, eh, hlasovali. Končím hlasování. 28 ku 22 přijato. 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se přijato. Přejdeme k 46. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 9. Pro, proti, zdržel se, přijato. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 51. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 52 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 53 pro. Proti. Zdržel se přijato. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 57 pro, proti, zdržel se, přijato, 58 pro, proti, zdržel se, přijato, 59 pro, proti, zdržel se, přijato, 60 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromisní návrh 11 pro, proti, zdržel se, přijato, Přecházíme k 62. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se přijato. Tím přejdeme k 66. Ve dvou částech, kdo je pro první část? Dokonce ve třech částech to je. Kdo je pro první? Pro, proti, zdržel se. Přijato. Jsme rádi, že nám tady dávají ještě ústní pokyn, jak máme hlasovat. Pak druhá část, kdo je pro, proti, Asi se nehovořilo dostatečně hlasitě. Já si myslím, že je to přijato. Třetí část. Kdo je pro? Tak to radši prověříme. Druhou část. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Elizabeth, dej si pozor, nebo hned zaplatíš další rundu šampaňského. Kdo je pro třetí část? Kdo je proti? Přijato. Dostáváme se k 67. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 70 pro, proti, zdržel se, schváleno 70. 70, tam není něco jasné. Nemůžeme čekat věčně. Takže schváleno. 71 pro, proti, zdržel se, schváleno. 72 pro. Je to stejná většina jako předtím. Teď to bylo hlasování 81 Ano, 71. Končím hlasování. 28 k 22 schváleno. A nyní 72. Takže 72 pro, proti, zdržel se, schváleno. 73 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. Přejdeme k 77. Pro, proti, zdržel se. Prověříme. Já si myslím, že je to tatáž většina. Končím hlasování. 28 ku 21 schváleno. 78 pro, proti, zdržel se schváleno. 81 a 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 82 pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Končím hlasování. 29 ku 21 schváleno. 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 87 pro, proti, zdržel se, přijato. 88 pro, proti, zdržel se, schváleno. 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 90. Tam by se mělo vložit ještě slovo social. Navrhuje zpravodaj pro, proti, schváleno. 91 pro, proti, zdržel se, schváleno. 92 pro, proti, zdržel se, schváleno 93 pro, proti, zdržel se, schváleno 94 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 95. Prověřit 94. Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to zkontrolovat. Jsou tady někteří kolegové, kteří zapomněli své hlasovací karty. Končím hlasování. 21 ku 29 zamítnuto. 95 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se k návrhu 100 pro, proti, zdržel se, schváleno. 101 odpadá. 103 pro, proti, zdržel se schváleno, 104 pro, proti, zdržel se schváleno, 105 pro, proti, zdržel se schváleno, 106 pro, proti, zdržel se schváleno, 107 pro, proti, zdržel se schváleno, 108 pro, proti, zdržel se zamítnuto? prověříme, ale myslím si, že je to tatáž většina. Končím hlasování. 21 ku 27. Hmm. Zamítnuto. 109. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržel se, schváleno 113 pro, proti, zdržel se, schváleno 114 pro, proti, zdržel se, schváleno 115 pro, proti, zdržel se, schváleno 116 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 9 pro, proti, zdržel se, schváleno 10 pro, proti, zdržel se, schváleno 11 pro, proti, zdržel se, schváleno 12 pro, proti, zdržel se, schváleno 13 pro. Já si myslím, že je to pořád tatáž většina. Takže k dvanáctce? Ano, ale jak víte, často to je tak, že celá ta záležitost a e, ta většina se v zásadě nekryjí. Končím hlasování. 27 ku 23. Schváleno. 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 14 odpadá, 15 a sedmnáctka. Tam se jedná o doplnění. Pro, proti, zdržel se schváleno 16 pro, proti, zamítnuto 18 pro, proti. To musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 ku 38. Zamítnuto. Kompromis 2. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se tím k 21. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Tím se dostáváme k návrhu 28. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 eh, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 pro, proti. Raději to zkontrolujeme. Končím hlasování. 26 ku 25 schváleno. 630 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je pro druhou část? Pardon, kdo je proti v té první části? Zdržel se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 37 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 38 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jednička pro? Proti? zdržel se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdržel se. Kontrolujeme. Končím hlasování. 24 ku 26 zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdržel se, pravděpodobně tatáž většina. čtyři pro, proti, zdržel se, schváleno. Inta jedna. Na to musíme ještě trošku pracovat, protože to z části už bylo do toho zahrnuto. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? takže na tom nebudeme muset už pracovat. Inta 2. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Inta 5. Kde je pro? Proti, zdržel se schváleno. Inta 3 pro, proti, zdržel se schváleno. Inta 4 pro, proti, zdržel se schváleno. Inta 6 pro, proti, zdržel se schváleno, INTA 7 pro, proti, zdržel se schváleno, INTA 8 pro, proti, zdržel se schváleno, INTA 9 pro, proti, zdržel se schváleno, INTA 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A možná, že to raději zkontrolujeme. Končím hlasování. 25 ku 24 schváleno. Inta 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Inta 12 pro, proti, zdržel se schváleno. Inta 13 pro, proti, zdržel se schváleno. Elektronické hlasování jakožto celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 43 hlasy. Jeden se zdržel, nikdo nebyl proti. Srdečně gratuluji. Dámy a pánové, musíme rychle pokračovat, protože máme v 11 hodin slyšení zprávu o pozorovatelské misi na volbách v Gruzii 1. října 2012. Milan Cabrnoch je náš zpravodaj, byl vedoucím delegace, ostatní členové delegace Don Lisek, paní Herceg, paní Nikolaj, Tarant, Drázas a ještě pan Pikola. Prosím, Pane kolego, máte slovo? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je pro mne velkou ctí, že jsem měl možnost předsedat delegaci Evropského parlamentu pro pozorování parlamentních voleb v Gruzii. Jak dobře víte, naše delegace byla součástí mezinárodní pozorovatelské mise OSCE ODIHR společně s delegacemi parlamentního schromáždění Rady Evropy, parlamentního shromáždění osce a parlamentního shromáždění nato. spolupráce mezi předsedy jednotlivých delegací byla velmi dobrá společně jsme dospěli k dohodě o předběžných závěrech a společném stanovisku. jako krátkodobí pozorovatelé kteří měli možnost pobývat v gruzii pouze několik dnů před vlastními volbami a během volebního dne jsme vycházeli z výsledků práce dlouhodobé pozorovací mise ODIHR. Tuto pozorovací skupinu vynikajícím způsobem vedl pan Nikolaj Bulchanov. Byli jsme podrobně informováni o předvolební situaci v Gruzii, jak s experty pozorovací mise ODIHR, tak během setkání s představiteli médií, nevládních organizací, volební administrativy a politických stran vyslechli se informace a sami jsme byli svědky volebního procesu v gruzii. mohli jsme zhodnotit celkový volební proces a jeho přípravu a zaznamenali jsme také nějaké nedostatky volby probíhaly v prostředí svobody slova svobody sdružování a svobody shromažďování. toto prostředí umožnilo aktivní účast občanů na vzrušené aktivní kampani kterou, kterou lze charakterizovat jako velmi konkurenční polarizovanou až vyhrocenou. kampaň se neobešla bez osočování osobních útoků a někdy i náznaků násilí občané gruzie byli hodně motivováni zúčastnit se voleb a pokládali volby za velmi důležité pro další osud své země. krátce před volbami byla situace mimořádně napjatá a plná obav z možného propuknutí násilí ke konci volebního dne či během volební noci. to se naštěstí nestalo. během volebního dne jsme se rozdělili do čtyř pozorovacích skupin díky tomu jsme měli možnost osobně pozorovat průběh celého volebního procesu od otevření volebních místností přes vlastní volby až po sčítání hlasů v regionech tbilisi gori rustavi a kakhety. zaznamenali jsme že pravidla voleb byla všeobecně dodržována. v některých místnostech jsme viděli větší množství voličů čekajících na možnost volit viděli jsme také některé nedostatky jak během vlastních voleb tak při sčítání hlasů. nezaznamenali jsme ale úmyslné porušování volebních pravidel ani aktivity směřující k úmyslnému ovlivnění výsledků voleb. ústřední volební komise vyhlásila výsledky voleb v pondělí přičemž volební uskupení gruzínský sen získalo fifty four nine hlasů a spojené národní hnutí získalo forty four hlasů. žádné jiné volební uskupení nebo politická strana nepřekročily potřebných five hlasů Nový parlament Gruzie je tak složen pouze ze zástupců dvou volebních uskupení, což je bezpochyby výsledkem výrazné polarizace předvolební kampaně mezi vládnoucí stranou na jedné straně a se skupením opozičních politických stran na straně druhé ústřední volební komise stále objektivně a transparentně posuzuje stížnosti na vlastní průběh voleb. Lídr spojeného národního hnutí, prezident Gruzie Michal Sakašvili, uznal volební porážku své politické strany a oznámil přechod do opozice. Prezident Sakašvili jedná s lídrem gruzínského snu, miliardářem Bidzinou Ivanašvilim, o dalším politickém uspořádání v Gruzii mezinárodní pozorovací mise měly významný dopad na klidný průběh parlamentních voleb v gruzii závěrem bych rád konstatoval dámy a pánové že mladá demokracie v gruzii zaznamenala v posledních letech velký pokrok. občané gruzie užívají základních občanských a politických svobod. byli jsme svědky demokratických a svobodných voleb. demokratické volby poprvé v historii gruzie rozhodly o změně vlády přičemž dosavadní vládnoucí strana uznala výsledek voleb a svou porážku Gruzie v minulých letech významně pokročila v euroatlantické spolupráci. Končící vláda i parlament dosáhli velkého pokroku při jednáních s Evropskou unií, a to jak při jednání o asociační dohodě, tak v oblasti víz či vzájemného obchodu. Gruzie jasně potvrdila svůj zájem stát se členskou zemí NATO Domnívám se, že by i Evropský parlament měl vyzvat nově zvolený parlament Gruzie k pokračování a prohlubování euroatlantické spolupráce. Rád bych nakonec poděkoval všem členům pozorovací mise a všem pracovníkům Evropského parlamentu za jejich spolupráci a podporu při práci předsedy naší delegace. Děkuji. Děkuji kolego za vaši zprávu a děkuji také kolegům, kteří byli jako pozorovatelé při těchto volbách. Já si myslím, že je zajímavé, že i při všech nedostatcích, které tam možná byly, o kterých jsme také diskutovali obecně, obecně to byly férové a svobodné volby při veškerém napětí, které tam panovalo eh, ten ústřední volební výbor pracoval evidentně profesionálně. Já jsem ve své době tam byl jako pozorovatel před dvěma lety. To byly komunální volby, regionální volby. A už tehdy jsme měli dojem, že to půjde tímto směrem a předpokládáme, jak jsme slyšeli, že se to ještě zlepšilo. Zajímavé je, že prezident den poté vydal své prohlášení, prohlásil, že jeho strana prohrála a že budou dále pracovat na demokracii, že je to pro demokracii důležité období a demokracie se bude dále rozvíjet. Doufám, že tento vývoj bude pokračovat i nadále a že nová většina zaručí, že při příštích volbách budou opět dány předpoklady pro to, aby se případně moc předala mírovou cestou. Je to stabilizující poselství, když to takto v Gruzii bude možné. A myslím si, že je to důležité poselství také pro ostatní státy v tomto regionu, aby tímto způsobem tu evropskou perspektivu svých zemí dále rozvíjeli a doufám, že některé informace a náznaky, že tento výsledek voleb by byl odvratem od Evropské unie, neplatí. Myslím, že nový ministerský předseda to také řekl. Bude to konstruktivní spolupráce, kterou budeme mít s Gruzií a doufáme, že tyto informace a prohlášení budou skutečností. Kolega Růžek. Předsedo, já bych chtěl také poblahopřát panu Cabrnochovi, vedoucímu mise pro sledování průběhu parlamentních voleb a celému týmu, protože já myslím, že naše mise odvedla velmi dobrou práci. Pokud jde o průběh voleb, předvolební kampaň, výsledek voleb, povolební situaci, já souhlasím s naším předsedou panem Brokem, že poprvé v historii Gruzie, moderní eh, Gruzie, došlo ke klidnému mírovému předání moci. Jinými slovy, Gruzie splnila nebo jednu ze základních podmínek demokracie. To znamená mírová, pokojná výměna, přechod na novou vládu. Já myslím, kolegové, že my bychom vývoji v Gruzii mohli pomoct. Mohli pomoct v tom, že budeme dále apelovat na obě strany, na vítěze voleb i poražené těchto voleb, aby spolupracovali. Spolupracovali v zájmu vývoje v Gruzii, to znamená potřebných reforem, změn, kterými tato, tato země musí projít, ale také, aby spolupracovali, pokud jde o orientaci na transatlantické struktury. Ať je to NATO, anebo, co se týká nás, přiblížení k Evropské unii. Takže ještě jednou bych chtěl pogratulovat panu Cabernochovi a naší misi, ale zvláště bych chtěl také pogratulovat Gruzíncům. Co bych chtěl jenom, jenom zmínit, možná i s ohledem na některé příští pozorovatelské mise, co, jsme, co jsem zaregistroval, že část delegace vydala samostatné tiskové prohlášení. Já myslím, že i s ohledem na, na kredibilitu naší pozorovatelských misí eh, eh, Evropského parlamentu by bylo dobré, kdybychom, kdybychom prostě se vždy sjednotili na, na pohledu a byl to jenom, jenom vedoucí mise prostě samozřejmě po, po dohodě do, do, s účastníky této mise, který by, který by vydával prostě tiskové prohlášení a hodnocení. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji, pane Roučku. Pan Záriuš Volsky. Thank you for your report and... Uh, Děkuji vám za zprávu a za vlastně i za to, jak pozitivním způsobem proběhly volby. Já si myslím, že to je svým způsobem vítězství i pro Sákašviliho, který byl poražený, protože ukázal, že v jeho zemi je demokracie pevně zakotvena. Měl bych otázku. Ve všech evropských zemích je součástí voleb i to, že je že existuje transparentní a omezený způsob využívání finančních prostředků na volby. Eh, poslanci parlamentu mohou používat peníze ovšem pouze transparentně a omezeně, v omezené míře a podobně to je i s politickými stranami. Všichni musí mít, musí mít eh, transparentní systémy využívání eh, finančních prostředků a tak dále. Tento systém existuje v obměněné podobě ve všech evropských státech. U gruzínských voleb došlo k využití obrovského množství peněz, eh, podle odhadu až 300 milionů dolarů, které pocházely ze zahraničí. A použila je Ivanišviliho strana pozorovali pozorovatelé, jak krátkodobí, tak dlouhodobí, eh, tyto peníze jako nějaký způsob ovlivnění spravedlivosti, spravedlnosti těchto voleb? Děkuji. Thank you, President. I too would like... Děkuji, pane předsedo. I já chci panu Cabrnochovi a jeho týmu pozorovatelů poblahopřát a děkuji mu za jeho zprávu, kterou zde dnes přednesl. Chtěl bych poprosit o nějakou radu, co bychom měli dělat do budoucna, tak, aby politické strany v Gruzii se shodly alespoň na nějakých základních pravidlech pro politické volební kampaně. Podle mého názoru ten výsledek byl spravedlivý, sdílím názor pozorovatelů v této věci, nicméně zde byly některé aspekty kampaně, které bychom si byli přáli nevidět. Bylo zde určité zastrašování, byli zde kandidáti, kteří byli napadeni, přepadeni. A říkám si, jaký je názor pana Cabrnocha a jeho kolegů na to, co bychom mohli udělat do budoucna, abychom zajistili vytvoření nějakých základních pravidel, tak abychom se tomu do budoucna mohli vyhnout a aby volby lépe fungovaly. Demokracie, jak řekl snad Churchill, není dobrý eh, systém, ale je to systém daleko lepší než systémy alternativní. Samozřejmě je toho mnoho, co můžeme udělat, aby demokracie fungovala efektivněji a myslím si, že určitý stupeň angažovanosti Evropské unie, Rady Evropy a dalších institucí by zajistil soustavné vylepšování fungování demokracie v zemích, jako je právě Gruzie, a to by bylo v zájmu nás všech. Děkuji. Paní Nikolaj, děkuji pane předsedo. Já jsem byla součástí této mise a myslím si, že tyto volby byly svobodné, spravedlivé. Některé problémy se samozřejmě objevovaly, ale e, to je svým způsobem normální. Volební, e, ve volební kampani e, došlo k určitému násilí, k určité angažovanosti vlády, ale nepředstavovalo to žádné vážné potíže. Máme zde tu polarizaci mezi dvě hlavní strany, což je velký úspěch pro gruzínskou demokracii. Myslím, že bude záležet na nás, zda pomůžeme Gruzíncům vypracovat nějaká pravidla, například kodex chování ve volebních kampaních. Určitě by to nebyl špatný nápad tak abychom tuto novou demokracii mohli stabilizovat. Každopádně Gruzie je demokratická země a i nadále sdílí a sdílet bude naše hodnoty. Děkuji. Děkuji. Pan kolega? Paní, paní kolegyně. Nekoukám smutně, ne, ne. Ano, i z mé strany děkuji panu Cabrnochovi za zprávu a děkuji jeho týmu za provedení této pozorovatelské mise. Musíme to vnímat, jak řekli kolegové, jako velmi dobrý znak pro demokracii v Gruzii, zejména po té polarizaci, kterou jsme zažili během kampaně. Ve finále si myslím, že vyhráli hlavně občané Gruzie tím, jak tyto volby proběhly, i přes všechny ty problémy, které zmínila paní Nikola a všichni ostatní a které do budoucna budeme chtít eh, odstranit. Podívejme se na celou věc však také geopoliticky a na roli, kterou rádo hraje Rusko v tomto regionu, protože skutečná demokratická Gruzie je pro Putina a ostatní velkým problémem, řekla bych já. Je to něco, co ani Putin, ani mnoho dalších nechce. Takže způsob, jakým tyto volby proběhly, byl velmi důležitý. Měla bych na pana Cabrnocha dvě otázky. Jedna se týká toho, co, se, už, co už zde zaznělo ohledně financování politických stran. Co jste pozorovali v této věce? Vnímáte zde nějakou kritiku nebo vůbec žádnou? A druhá věc e, jsou nejenom ta obvinění, ale ta fakta, co do případu mučení ve věznicích v Gruzii. Eh, máme dokonce fotografie, které byly i zveřejněny několik dní před volbami a já si vzpomínám na jedno usnesení z loňského listopadu, kdy jsme Sákašviliho vládu tehdy vyzývali, aby tyto případy proskoumala, aby zajistila zlepšení podmínek ve věznicích. Bylo toto téma, o kterém jste diskutovali s politiky, se kterými jste se setkávali a se zástupci občanské společnosti? Co si myslíte, že se v budoucnu odehraje na zlepšení této situace? Děkuji. Děkuji. Já bych se chtěl kolegu pozorovatelů zeptat, zda sledovali eh, situaci těsně po odhlasování a těsně po sčítání hlasů, kdy v jedenácti obvodech eh, okresek volební výbory se zdály býti doslova obleženy eh, obleženy pod, eh, podpůrci Ivanišviliho a chtěli po nich, aby změnili výsledky, protože ta vítězná strana neměla dost hlasů, nemá dost hlasů pro ústavní většinu. Jak to vypadalo? Jednalo se o telefonáty, o vydírání, o hrozby. Chci se zeptat, zda víte o tom, že by došlo k nějakému pozměnění skutečných volebních výsledků na základě tohoto tlaku. A chci se zeptat, jaké podle vás to má implikace pro demokracii v Gruzii. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za e, otázky, které jste mi předložili. K tomu, že část delegace vydala své vlastní stanovisko, já se nemohu vyjádřit. Já jsem dohadoval naše stanovisko při mnoha jednáních s spolupředsedy z ostatních parlamentních schromáždění. Došli jsme k úplné shodě a to je podle mého názoru zásadní a oficiální výstup naší pozorovací mise a její dopad hodnotím velmi kladně a velmi pozitivně pokud se týká financování volební kampaně, na které se ptá pan kolega Volský a paní kolegyně Luňáček, ano, financování volební kampaně bylo jedním z vážných témat, o kterých jsme mluvili jak s představiteli politických stran, eh, tak nevládních organizací gruzie má velmi přísný zákon který reguluje financování volební kampaně tento zákon byl eh, v mnoha případech kontrolován pokud si vzpomínám bezmála v sedmdesáti případech byly podány stížnosti které byly vyřešeny a byly uděleny pokuty velmi vysoké pokuty za porušení pravidel tohoto, stanovených pro financování předvolební kampaně. skutečností je že zhruba ninety těchto pokut a těchto stížností směřovalo proti eh, vítězné dnes po volbách vítěznému volebnímu uskupení gruzínský sen eh, nicméně velké finanční částky byly vynaloženy oběma stranami té polarizované kampaně. co se týče do budoucnosti eh, shodnout se na pravidlech volební kampaně a zabránit zastrašování. E, gruzie má přijala podle mého názoru velmi dobrý volební zákon který byl e, dodržován obecně. pravidla volební kampaně jsou upravena tímto zákonem. samozřejmě ta kampaň byla skutečně velmi polarizovaná a velmi kompetitivní a gruzinci jsou velmi emotivní národ a proto já se domnívám, že těmto emocím spojeným s volbami, zvláště když je lidé pokládají za tak důležité pro budoucnost země, do značné míry zabránit nelze. Co uděláme dále? Domnívám se, že Evropský parlament zde může sehrát velkou roli Sám jsem předsedou delegace pro spolupráci s Evropského parlamentu s parlamentem eh, Gruzie. My napjatě očekáváme, až bude jmenována druhá polovina naší, eh, naší, našeho výboru, gruzínská polovina a budeme, tak jak jsme pracovali doposud, se setkávat s našimi kolegy a budeme se snažit svým dílem pomoci k jejich zapojování jak v rámci meziparlamentní delegace, tak v rámci parlamentu parlamentního schromáždění euronest tak v rámci eh, politiky partnerství eh, podle principu více za více more for more. pokud se týče eh, mučení ano skandál s mučením vězňů v gruzínských věznicích který propukl eighteen září tedy velmi krátce twelve dnů před volebním dnem propukl v některých televizních kanálech zatřásl celou gruzínskou společností nenechal nikoho eh, chladným dotkl se každého eh, byl následován rychlými kroky ze strany vlády a prezidenta odstoupili dva ministři celá řada lidí byla zatčena a musím konstatovat, že bez pochyby, bez pochyby tento skandál měl výrazný vliv na vlastní průběh a výsledek parlamentních voleb. jsem přesvědčený že gruzínská veřejnost i politická scéna se nyní soustředí na problematiku ve vězení a tato událost přispěje pevně věřím přispěje k tomu že bude vězeňství pod větší veřejnou kontrolou a že tedy se dá očekávat že dojde k výraznému zlepšení. a naše meziparlamentní delegace určitě do svého programu jednání s gruzínskými partnery tuto otázku začlení a věřím že ulrika bude jedním z těch kteří budou pomáhat v této práci dosáhnout pokroku i v gruzii na otázku pana kolegy Landsbergise, místo předsedy naší delegace, bych chtěl uvést, ta situace těsně po odhlasování a ještě předtím, než hlasování skončilo, byla zase velmi živá. Lidé už dvě hodiny před koncem hlasování v ulicích slavili v každé ulici v tbilisi jsme potkávali velké skupiny jak mladých tak starších občanů oblečených v tričkách gruzínského snu s vlajkami viděli jsme mladé osobně jsem viděl mladé muže kteří rozdávali plné náruče modrých vlajek gruzínského snu a na náměstí svobody eh, kde jsem osobně se byl podívat ve večerních hodinách jsme viděli desetitisíce lidí kteří byli šťastní a slavili, slavili své vítězství. Osobně já ani žádní členové naší delegace jsme se nesetkali se zastrašováním volebních komisí. Skutečností je, že před každou volební místností během celého dne se pohybovala skupina příznivců gruzínského snu kteří napjatě sledovali průběh voleb a napjatě očekávali vítězství. nesetkal jsem se ani já ani moji kolegové se skutečností že by si vynucovali na volební komisi nějakou změnu. ty komise které my jsme navštívili a pozorovali během sčítání pracovaly za zavřenými dveřmi bez toho že by někdo zvenku na ně eh, vyvíjel jakýkoliv vliv. samozřejmě komplexní hodnocení, eh, komplexní hodnocení všech informací, které pozorovací mise ODIR a další mise má, ještě probíhá a bude určitě zveřejněno. Děkuji. No- Srdečně děkuji, pane kolego, děkuji ještě jednou za vaši zprávu a za práci, kterou jste vy i ostatní kolegové vykonali. Nyní přejdeme tedy uh, k dalšímu bodu našeho jednání číslo 17, což je workshop o situaci na Ukrajině, na Ukrajině a samozřejmě jedná se tady situace na Ukrajině před parlamentními volbami a to uděláme společně s výborem pro spolupráci EU Ukrajina. Prosím paní kolegyni, aby e, zaujala místo tady u nás e, a uděláme si malou přestávku a pak budeme pokračovat.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 Herzlich willkommen. Srdečně vás vítám na této části naší schůze, kterou budu řídit společně se svým kolegou panem Kovalem, který je předsedou delegace pro vztahy s Ukrajinou a byl také předsedou Eh, pozorovací komise na volbách ze strany Evropského parlamentu a na počátku týdne s panem kolegou Gala eh, se zdržoval v Kijevě na takové přípravné cestě, pokud jsem byl správně informován takže možná byste to mohli zahrnout do diskuze, tento fakt, protože oba kolegové se možná k tomuto bodu vyjádří. Velice mě těší, že dneska tady máme ještě další dva řečníky. Oba jsou z Velké Británie. Já si myslím, že od odtamtud je ten nejlepší přehled. A sice paní Katarina Volčuk, z Birminghamské univerzity a paní profesorka Sara Birk z univerzity Essex. Já tedy doufám, že budeme mít z jejich strany velmi dobré informace. Paní Volčik pohovoří o vývoji na Ukrajině a paní Birš o přípravách na volby samotné. Já bych navrhoval, aby pan Koval dal stručný úvod, potom eh, dáme slovo oběma expertům, pak eh, dostane slovo pan Gala a potom otevřeme všeobecnou diskuzi. Souhlasíte s tímto postupem? Ano, je tomu tak. Pane Kovale, prosím, máte slovo. Děkuji za Velice mě těší, že mohu hovořit, že na této schůzi AFET jsme našli čas na toto téma a že toto téma dneska můžeme diskutovat. Je tady velký zájem v Evropském parlamentu, pokud jde o události na Ukrajině a tato Eh, tato akce se koná samozřejmě s, ve spojitosti s pozorovatelskou misí na volbách, která má být vyslána na Ukrajinu. Je velice dobré, že jsme mohli absolvovat přípravnou cestu. Společně s paním Kálem jsme měli možnost eh, hovořit na Ukrajině s, eh, téměř se všemi zástupci různých politických uskupení na velice konkrétní pracovní úrovni a mohli jsme diskutovat také o přípravě přípravách na volby. Také jsme hovořili s nevládními organizacemi a chtěl bych zdůraznit, že jsme měli velice dlouhou a plodnou výměnu názorů, která se týkala přípravy voleb a to se dvěma organizacemi. Na straně jedné to bylo OPO, to je nevládní organizace, která pozoruje volby a e, volební výbor na Ukrajině, což je další nezávislá organizace na Ukrajině, s kterou jsme jednali. Setkali jsme se se zástupci vlády, ale i se zástupci opozice a obzvláště jsme jednali s ústřední volební komisí, která zde hraje rozhodující roli v těch ukrajinských volbách. Ten materiál, který jsme sestavili při naší přípravné cestě, je velice dobrým základem pro vlastní pozorovatelskou misi na volbách volbách podstatné otázky, které se soustředují na naši práci a na volby. K tomu samozřejmě patří také politická situace na Ukrajině a ta skutečnost, že někteří někteří opozičníci se nemohli eh, dostavit k volbám nebo nemohou vás k volbám, protože sedí ve vězení. Samozřejmě je třeba zohlednit také nový volební zákon. Tento nový volební zákon, a to je pozitivní, nebyl přijat bezprostředně před volbami. Více jsme o tom hovořili a nebo častokrát jsme eh, zdůraznili, že toto je už pozitivum. Druhý bod, který pozitivně hodnotíme, je ta skutečnost, že e, se úzce spolupracovalo při přípravě toho za, to zákona i s opozicí. E, mnozí zástupci opozice se zasazovali o tento zákon. Je tomu tak, že tento nový zákon má určité nedostatky a slabiny a to jsou určitě také ty prvky, které jsou předmětem pozorování nebo budou předmětem pozorování při volbách. Já bych se chtěl zmínit především o té části voleb, která vlastně podléhá volební většině. Já v této oblasti vidím eh, situaci, která eh, už může vykazovat různé potíže. Došlo také k tomu, že se odhalily určité chyby v systému, pokud je o jednotlivé volební okrsky. Takže pozorování voleb v některých případech není možné, především eh, díky opozici, což je nedostatek, který bychom měli zmínit a určitě to zmíníme. Společně s panem Galou jsme se dohodli že až budeme přímo na té misi pozorovatelské, přímo na místě, takže se sejdeme jak s politickým vedením, ale tentokrát ne na technické úrovni, ale také se zástupci jednotlivých politických stran a plánujeme také jednání s ústřední volební komisí. Tam se bude samozřejmě jednat o nový volební zákon, Mimochodem máme již k dispozici písemné komentáře, které nám objasňují, jak se projeví nový volební zákon na volbách. Při naší cestě a při našich jednáních jsme zmínili také úlohu médií a její dopad při volbách. Při těchto jednáních se jednalo o informativní úlohu médií, ale také o finanční aspekty. Dámy a pánové, dnes se jedná o témata, která pro nás jakožto pozorovatele mají zvláštní význam. Dneska se nejedná o to, abychom dospěli k nějakým závěrům nebo předjímali výsledky. Ten okamžik proto přijde teprve tehdy, až dojde k hlasování a pak budeme moci také zhodnotit, jak dalece média bezprostředně před volbami měla možnost informovat obyvatelstvo nezávisle. Hovořím o nezávislých televizních vysílačích a jejich úloze. Všechny tyto informace a signály schromáždíme a já si myslím, že to bude velice dobrý výchozí základ pro vyhodnocení voleb na Ukrajině. Chtěl bych zdůraznit, zdůraznit, že jsme byli na Ukrajině velice dobře přijati, diskutovalo se s námi otevřeně, Požádali jsme také o to, abychom komentáře dostali v písemné formě, tak, abychom poté mohli tento materiál použít při posuzování voleb a průběhu voleb apeluji na všechny, kteří se účastní pozorování voleb, aby využili dobu bezprostředně před volbami, aby využili také tyto reflexe, aby mohli eh, zohlednit všechny aspekty při přípravě voleb. Čas, který jsme společně s kolegou strávili na Ukrajině, nám umožnil vypracovat si postup, jak by se měla ta eh, volební mise realizovat a mohu říci, že je to na dobré cestě, abychom mohli dobře zhodnotit volby. Samozřejmě, ale i dnešní diskuze bude mít velký význam pro pozorování voleb. Některé z těch eh, osob, kteří se dneska účastní eh, této diskuze, pojedou také eh, na Ukrajinu v době voleb. Někteří nemají tu možnost, někteří pojedou jako zvláště. My čekáme také na jejich zprávy. Vzpomínáme se na poslední volby na Ukrajině jak se tam ta situace vyvíjela. Teď eh, můžeme zjišťovat, zda je systém demokratičtější a zda je ten přístup k informacím obsáhlejší a zda tady existuje možnost eh, volit ty zástupce, které si obyvatelstvo přeje. To se určitě objeví i v dnešní diskuzi. Děkuji oběma eh, předsedoma všem expertům, kteří přicestovali a jsem si jist,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 Dneska zjistíme, že události na Ukrajině se dají hodnotit rozdílným způsobem. My máme samozřejmě za úkol hodnotit volby, ale samozřejmě také se nezříkáme hodnocení obecného politického kontextu. Znáte tu minisy pana Kvašněvského a Kokse. To samozřejmě souvisí s dnešní diskuzí. Znova zdůrazňuji, že téměř nikdo nemůže mít tak velký zájem na Ukrajině jako my. Naše pozorovatelská mise a naše delegace jsou opravdu velmi aktivní. Eh, Na dnešní schůzi hovoříme budeme hovořit také o, té, mm, o tom zájmu ze strany nevládních organizací a mise pana Kvašněvského de Coxe. Pan Gal, pokud se chcete ještě vyjádřit, eh, tak můžete, jinak eh, začneme s prezentací Kateřina Volčuk. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Omlouvám se předem za jakékoliv technické potíže, protože techniky je tady spousta. Zdá se, že toto je to pravé místo pro e, diskutování ukrajinské otázky. Zdá se, že Evropský parlament je v současné době jednou z nejlepších institucí v této věci, dokonce lepší než mnoho akademických e, pracovišť. Představím se vám, eh, pokusím se vám představit eh, co nejobecnější obraz eh, politické situace v Ukrajině v politickém kontextu a v, co do možností do budoucna vzhledem k minulosti. Doufám, že dobře vidíte na snímky. Ukrajinu tam vidíte uprostřed vlevo. Začnu politickým vývojem Nebudu tím trávit moc času, ale od voleb v lednu 2010 vidíme, v podstatě ústavní obnovu role prezidenta. V Ukrajině tomu říkají vertikal moci prezidenta, což sahá od prezidenta až na regionální úroveň. A je to v souladu s ústavou Ukrajiny z roku 1996, která byla obnovena v roce 2010. Takže ten trend je jasný. E, co se často zmiňuje, je e, menší pluralita médií. Máme několik zpráv, včetně nejnovějšího monitorování e, ze strany několika politických stran. Ti všichni si všímají menší plurality. A teď je otázka, jaké jsou proto důvody Říká se tomu administrativní zdroje, to znamená tlak na eh, média, aby představovali politické strany v určitém konkrétním světle, ale také eh, zde máme eh, samocenzuru a to je méně známá věc. Média a žurnalisté zkrátka, když pokrývají volby a podobné události, tak to dělají tak, jak si myslí, že to bude pozitivně nahlíženo což je téma dosti složité. Jsou zde určitá očekávání politických aktérů, pokud jde o chování médií, a je to v podstatě takové samo se naplňující eh, sa, samo se naplňující eh, předpověď. Eh, například nedávný, nedávno schválený zákon o podstatě újmě nadstí, což eh, velmi zdůrazňuje moc eh, občanské společnosti v Ukrajině. Momentálně jsou zde také další návrhy zákonů, které nám načrtávají velmi komplexní vzorec, eh, který se vymyká standardnímu černobílému přístupu. Teď se podívejme na hospodářství, což je také velice důležité i v období voleb. Je jasné, že prezident Janukovič, eh, když vstoupil do, k moci v roce 2010, tak měl mandát nějakým způsobem napravit ukrajinské hospodářství eh, vzhledem ke krizi z roku 2009, která zasáhla Ukrajinu velmi, velmi důrazně. Viděli jsme zde propad až o 14%. E, došlo k určité obnově, ale ne takové, jakou bychom očekávali a dokonce daleko menší obnově, než se očekávalo ze strany voličů. Takže to byl mandát prezidenta Janukoviče a jeho strany, který tím pádem nebyl naplněn, a to z celé řady důvodů, i přes ta velmi vysoká očekávání ze strany veřejnosti. Ovšem, Zároveň lze říci, že žádná politická strana v Ukrajině vlastně nemá nic moc dobré výsledky, pokud jde o zprávu hospodářství co do očekávání eh, voličů. Takže ani opozice není příliš důvěryhodná, eh, protože i když oni byli u moci, tak stejně neproběhly hospodářské reformy, případně eh, ti jako udar vlastně se nikdy k moci nedostali. Podívejme se na eh, stranu regionů, což je strana u moci, řekněme. Eh, přes všechno, co se říká o této straně, je jasné, že prezident Janukovič i tato strana eh, hledají, chtějí mezinárodní legitimitu. To je velice důležité. Oni chtějí, aby bylo potvrzeno, že volby proběhly co nejlépe, co nejvíce podle mezinárodních standardů. Je velice zajímavé, že zároveň tato strana chce konsolidovat svou moc v rámci Ukrajiny a to je velice zajímavý fenomén, protože eh, kromě prezidenta potřebují i parlamentní většinu. Zde vidíme uvnitř strany velmi zajímavý vývoj. Eh, máme zde vzestup takzvané rodiny v Ukrajině, což je velice nový koncept. Eh, Ukrajina žádnou takovou rodinnou politiku nemá, jak to vidíme například v případě Azerbajdžánu nebo Kazachstánu. Takže na Ukrajině je to zcela nový fenomén a je dost obtížné jej i interpretovat. Máme zde určité obavy toho, jakou roli rodina eh, pana Janukoviče má na Ukrajině. Eh, I přesto však zde eh, tato strana je velmi koherentní vizaví opozici. A to je také nový fenomen. Takovou tu koherentnost v politice na Ukrajině nevnímáme často. Přes eh, neúplně dobrý hospodářský vývoj na Ukrajině strana regionu vedla velmi úspěšnou kampaň. Jednu z nejlepších mezi politickými stranami a to je tedy podle eh, průzkumu mezi více než 50 odborníky ukrajinskými. Ovšem teď eh, bez ohledu na hospodářství strana regionu evidentně spoléhá na jazykovou otázku a na využívání toho, čemu bychom mohli říkat geografická polarizace Ukrajiny. To také není vůbec nic nového. Já vám teď ukážu několik map, kde uvidíte, že volební preference na Ukrajině v podstatě souvisí s etnickým a jazykovým rozdělením Ukrajiny. To je zajímavá věc nejenom pro volby tyto, ale i pro dlouhodobé trendy eh, volebních výsledků na Ukrajině. V tomto kontextu ten jazykový zákon, který vyvolal protesty a násilí, eh, musí být vnímán také jako strategie voleb, tak aby se konzolidovali příznivci strany regionu. Takže velmi rychle etnické složení na Ukrajině podle nejnovějších dat sčítání lidu. Zde vidíme koncentraci etnických Rusů na jihu a východě, což v podstatě souvisí s tím, kde se mluví eh, ukrajinsky. To rozdělení je úplně stejné. Eh, v podstatě ta mapa to asi ani nedocenuje. Bohužel nemáme čas probírat ta čísla dopodrobna, takže se spolehneme pouze na ty barvy. Takže ruština je hlavně na jihu a na východě a nedávný jazykový zákon v podstatě úředně uznal roli ruského jazyka. Teď se podívejme na ty rozporuplné prezidentské volby v roce 2004. Vidíme, že ty barvy přesně odpovídají eh, tomu, jak, eh, kde získal vlasy Viktor Juščenko, to bylo ve střední a západní části, kde ta střední část byla nejdůležitější pro eh, vítězství Juščenka a Janukovič naopak zcela podle očekávání eh, vyhrál zase na jihu a východě. A tento vzorec se nám opět zase opakuje u prezidentských voleb v roce 2010 což eh, je snad úplně nejdůležitější vedlejší efekt eh, oranžové revoluce, to je ta velmi jasná regionální divize eh, Ukrajiny. Když se podíváme více do hloubky, tak věci ztrácejí na jasnosti. Tady vidíme výsledky posledních parlamentních voleb na Ukrajině, konkrétně výsledky vítězné strany. Takže modrá barva, to je ta strana regionu, a fialová nebo červená, jak to asi vidíte na obrazovce, to je Patkivščina, což je blok Julie Timošenkové. Takže opět velmi jasná polarizace, která naznačuje silné, byť rozdílné preference. Ale jak říkám, když e, začnete zkoumat detaily, tak tady vidíme stranu, která byla druhá v pořadí, a vidíme, že blok Julie Timošenkové byl druhý v velkém počtu okresů na východě i na jihu Ukrajiny. Takže byla naděje bloku Julie Tymušenkové, že by se ten, toto uskupení stalo skutečně celonárodní politickou stranou. A tím pádem se dostáváme opět na začátek konstatujeme, že vlastně nevíme, jak ty nové strany, jako Utar nebo Batkivčena jako taková, si dokážou udržet takovouto přítomnost eh, na jihu a východě Ukrajiny, nebo zda to znamená, že se vracíme k té velmi výrazné polarizaci eh, jednotlivých částí Ukrajiny. Ovšem zdá se, že eh, jazykový zákon eh, byl jednoznačně namířen na konsolidaci a na posílení strany regionu na východě a jihu Ukrajiny a na vyloučení ostatních stran ze hry. Tak, teď se vracíme k volbám jako takovým eh, a budeme se jimi zabývat podrobněji. Podle ukrajinských odborníků, a v podstatě to potvrzují i data v průzkumu, vidíme, že se zde očekávají čtyři strany, které by překločily pětiprocentní hranici. Eh, víme, že ta hranice byla zvýšená eh, a tím pádem koalice stran byla zcela vyloučena. Takže teď máme čtyři strany Eh, volební zákon v podstatě pomohl transformovat eh, systém volebních stran a ty čtyři strany jsou eh, strana regionu, Batkivčina, Udar a strana komunistická. Tady pak máme data z průzkumů a jeden průzkum z, z září 2012, takže jenom měsíc starý průzkum, ukazuje, že, že strana regionu má mírně navrh, pak tady máme Batkivština, Udar, Eh, třetí a dokonce jiné průzkumy potvrzují, že udar posiluje. A i komunistická strana zažívá svůj comeback, což je velmi zajímavé svým konkrétním způsobem. Eh, o tom možná budeme moci diskutovat později. Teď opozice. U opozice hovoříme o dvou hlavních stranách, protože komunistická strana eh, tu vlastně nemůžeme považovat za nějakou eh, důvěryhodnou opozici vůči straně regionu, eh, mimo jiné protože jejich hlavní bašta je na jihu a východě Ukrajiny. Takže tento koncept opozičních stran platí pro Batkivčinu a Udar. Není pochyb, že oslabení strany Batkivčina selektivním užíváním spravedlnosti na Ukrajině a v podstatě podpořený i panem Aceňukem, který sám uznal, že nemá charisma Julie Timošenkové, což je pro volby naprosto zásadní. E, Taková to e, překvapivá skromnost, e, ovlivnění klíčových skupin jednoznačně podlomuje, podlamuje volební rating strany Batkivčina nicméně stále mají podobné preference jako strana regionu, nicméně jejich eh, kampaň se nepovažuje za příliš efektivní eh, ukrajinskými odborníky. Takže dále je tady Udar, což je nová strana, která eh, podnikla nezávislou kampaň, odmítla připojit se k Batkivčině přes mnohé pozvání a představila nezávislé kandidáty ve, svých hlavních volebních okrscích. Zajímané, zajímavé je, že lídr této strany Kličko podle některých průzkumů už je e, populárnější pro prezidentské volby než paní Tymošenková. A právě proto jsou tyto volby takto důležité. E, Fakt je, že prezidentské volby v roce 2015 budou skutečně klíčové volby pro Ukrajinu a její politickou situaci a tyto volby v podstatě pro ty volby v roce 2015 připravují půdu. A fakt, že Kličko se zdá býti eh, prezidentským kandidátem na vzestupu, může mít vliv na vůli jeho strany vstoupit do koaličního spojení se stranou Batkivčina, až se dostanou do parlamentu, což lze podle současných průzkumů očekávat. Jasné ovšem také je, že Eh, opozice je vnímána opět velice různě eh, ze strany, eh, pokud jde o politické názory, a je vnímána s velkou nedůvěrou ze strany vládnoucí strany. Takže máme zde ty klíčové stupně vývoje, ta restaurace toho takzvaného vertikalu moci, to všechno ovlivňuje pří, přístup jednotlivých stran. A teď mi, pane předsedo, budete muset říct, kolik mám ještě času. Nicméně, tento snímek je velice zajímavý, představuje výsledky jednoho volebního průzkumu. A ukazuji vám ho, abychom chápali, že e, průzkumy vlastně výsledek voleb vůbec neurčují. A děkuji. Teď má slovo profesorka Berčová. A vy ještě nejste hotová. Já myslel, že už jste udělala pauzu a tím končíte. A, ah, tak pardon, to mě, to mě zmátlo. Prosím, pokračujte. Dvě minuty, dobře, tak já to proběhnu ještě rychleji. Vzhledem k nedůvěře, která zde panuje a fakt, že opozice souhlasila s novým volebním smlouvem, eh, s zákonem, tak volby probíhají za velice napjaté politické atmosféry. Dosáhlo se politického konsenzu na, úrok, na, na úkor eh, technického provedení. Ukrajinští politici dosáhli kompromisu a pak úředníci se s tím musí nějak vypořádat. Je zde tudíž mnoho nekonzistentních přístupů, čímž se do značné míry otevřela pandořina skřínka povolebních sporů. Technické spory už, už vnímáme nyní, ovšem se mohou eh, později ještě vystupňovat. Jaké jsou možné scénáře? Eh, já se snažím tu situaci nahlížet komplikovaněji, abychom si mohli modelovat to, co se může stát. Eh, Fakt je, že čísla, pokud jde o proporcionální zastoupení politických stran, nejsou reprezentativní. Neukazují nám, eh, jak eh, věci dopadnou. Ten seznam ehm, eh, vyvolal řadu diskusí. Pořadí těch stran bude velmi těsné a očekává se, že opoziční strany na tom budou něco lépe než strana regionu. Nicméně ty volby se rozhodnou v těch jednomandátových obvodech. E, počet kandidátů je velký, pro voliče je to matoucí, většina kandidátů je nominovaná stranami, ale až 45% jsou kandidáti nezávislí. A už nyní e, experti očekávají, že opoziční strany na tom budou hůře v těch jednomandátových okrscích. A e, tím pádem je to právě zde, kde se bude určovat výsledek voleb. Eh, můžeme očekávat vysokou nestabilitu vzhledem k, jak, k tomu, jaké máme zkušenosti z, eh, ne, eh, z minulých parlamentních voleb. Pravděpodobně dojde k nějakému povolebnímu zamíchání se situací, což znamená, že by některé politické strany si přitáhly nezávislé kandidáty. To jsme viděli už v minulosti a značí to pouze opět to, že na základě průzkumu nelze předjímat výsledek voleb jako takový. Lze říci, pokud jde o o e, rozdělení moci. I nadále to bude mít v rukou prezident. Ústava v tom má jasno. Ukrajina má poloprezidentský systém, kdy prezident nominuje premiéra. Volby jsou tedy důležité, ovšem hlavně v kontextu vytvoření rovných hracích podmínek a zajištění stejné pozice pro e, jednotlivé strany v prezidentských volbách v roce 2015. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. A teď dám slovo paní profesorce Sáře Verč. Thank you very much. Um, Following... Děkuji mnohokrát. Po všeobecném eh, diskusi politického kontextu v Ukrajině bych se já ráda zaměřila na eh, volební proces jako takový. Ráda bych hovořila o některých klíčových prvcích, které způsobují určité potíže, pokud jde o vztah k mezinárodnímu zákonu, o, mezinárodní eh, nejlepší postupy ve volebních procesech a pokud jde o ukrajinské závazky eh, v mezinárodním právním prostředí. Dovolte mi, abych velmi stručně na úvod zmínila základní informace Eh, volební integrity, eh, zmíním to, co se od voleb očekává podle mezinárodního práva. Je zde celá řada závazků, které všechny demokratické země podle mezinárodního práva mají. Eh, v podstatě jsou tři způsoby, jak manipulovat volbami, jak ty volby narušit. Lze to, pokud se manipuluje s volebním zákonem, tak, aby tento se odchyloval o mezinárodního práva. Eh, lze manipulovat volbami, pakliže se kampaň podniká v rozporu s mezinárodními standardy a dále pokud eh, ten volební administrativní proces se provádí tak, že eh, se volby dostanou do rozporu s mezinárodním právem. Je důležité uvědomit si, že pakliže jakákoliv z těchto manipulací je dost vážná, lze říct, že volby byly kompromitovány. E, to řečeno, lze říci, že e, důvěryhodnost voleb e, není otázka toho, zda jsou volby svobodné nebo ne. Je tam spousta stupňů šedi, ale k tomu se ještě vrátím. Teď pokud jde o Ukrajinu, opět velmi stručně, jakou zde máme historii voleb, zejména parlamentních voleb. Eh, mezi roky 90 a 94 měla Ukrajina v podstatě ještě sovětský systém jednomandátových eh, okrsků. V roce 1998 se používal eh, paralelní systém smíšený, kde se volila polovina poslanců proporcionálním způsobem a polovina jednomandátovými okrsky a potom u voleb v roce 2006 máme proporcionální systém s 3% hranicí. V roce 2012, jak řekla předřečnice, se nám vrátil smíšený systém, který měla Ukrajina v roce 1998 a 2002, kdy 50 450 eh, eh, křesel se eh, obsazují proporcionálně a 50 jednomandátovými okrsky a byla navýšena ta základní hranice z 3 na 5 Eh, několik nových prvků je, jsou zde ty, že se nemohou o voliče ucházet bloky politických stran a e, kandidáti se nesmí ucházet o křeslo v proporcionálních a jednomandátových okrscích. Eh, to je na základě rozsudku ústavního soudu z dubna 2012. Tento návrat ke smíšenému systému byl zaveden eh, v době místních voleb v roce 2010 které probíhaly podle smíšeného systému a tyto volby představovaly mezinárodně eh, určité, do určité míry problematický postup, protože zde byla určitá nařízení, podle eh, jakých eh, se nominovali kandidáti, podle jakých se kandidáti dostávali na volební lístky. Byl to systém velmi kontroverzní, Ehm, ehm, například zde byl tehdy také poprvé zaveden zákaz združení eh, bloků politických stran, takže eh, to dalo základ těm obavám, které máme o parlamentní volby na Ukrajině v roce 2012. Teď, eh, takže pokud jde o ty volby, které jsou naplánovány na 28. tohoto měsíce, Jednak eh, OSCE vydalo společnou zprávu, pokud jde o návrh volebního zákona, to už bylo v loňském roce, a zmínili několik témat, která eh, zatím nebyla všechna vyřešena. Například zákaz eh, bloků. Zatím je stále nejasné, jaké je odůvodnění tohoto nového, tohoto nového nařízení, pokud jde o tedy eh, demokratický systém. Pak eh, zdále je zde nedostatek eh, jasných kritérií pro stanovení hranic. V podstatě ten volební zákon stále dává velké možnosti těm, kteří určují hranice a nejsou zde jasné pokyny, jak se to má přesně dělat. Dokonce jsou tu nějaké analýzy, takovýchto hranic, zejména u jednomandátových okrsků, kde se objevují obvinění eh, z manipulace, že se tedy ty okrsky eh, stanovují tak, aby to bylo ku prospěchu jedné konkrétní strany. A ovšem to je problém související s těmi jednomandátovými okrsky, respektive jejich eh, opětovnému zavedení. Není to, eh, to, to je nevýhoda, kterou eh, nevidíme u celonárodního proporčního systému. Rovněž se zde objevují obavy o eh, nedostatečnou transparentnost financování volebních kampaní. Jsou zde nedostatečné požadavky na politické strany, aby tyto uváděly, odkud získávají peníze a financování volebních kampaní není nějak zastropeno. Eh, vůbec to nařízení o financování politiky v Ukrajině není příliš propracované. A pak se tady objevují eh, eh, určité problémy ve věci ucházení se o místo kandidáta, zejména že někdo nemá čistý trestní rejstřík, případně byl odsouzen. Tady máte citát z této zprávy. Hovoří se o tom, že se zde objevují restrikce práv na zvolení v obecných kategoriích skupin osob, které nejsou v souladu s mezinárodními nejlepšími postupy, přípustné by eh, bylo pouze odepření kandidatury lidem, kteří byli odsouzeni za zločin, u kterého je to u kterého je to odůvodnitelné. V podstatě, ať jste odstouzeni za cokoliv, e, nebo usvědčení z trestného činu jakéhokoliv, tak nesmíte kandidovat ve volbách. E, to jsou tedy obavy vystávající z analýzy volebního zákona a dosavadní probíhavší volební kampaně. První věc, kterou chci zmínit, je e, otázka, zda lze tyto volby považovat za svobodné a spravedlivé, když jsou opoziční vůdci ve vězení, že ano. E, zde máme dva takové prvky, které bychom měli zmínit. Pokud někdo je ve vězení a není mu umožněno kandidovat ve volbách, může to být porušení jejich politických práv s přihlednutím k tomu, že se jedná o parlamentní volby a hlavní politické strany opozice v podstatě vůbec nemohly ve volbách kandidovat. Takže eh, je tu otázka nějakého omezeného počtu lidí, kteří, kterým není umožněno vůbec kandidovat a e, zaujmout tedy jedno z těch 250 křesel v parlamentu. Pak je zde otázka svobody strany eh, co do vedení kampaně, když tato strana nemá své vůdce, kteří by za ní mohli mluvit, protože šéfové politických stran se vybírají, protože jsou nejlepším hlasem, jaký ta strana má. Pokud šéfa zavřete, tak daná strana má jednoznačně nevýhodu. nevýhodu. Je to tím pádem otázka porušení eh, svobody vyjadřování a práva na efektivní politickou kampaň, což je eh, něco ještě trošku jiného Eh, než ta možnost vůbec kandidovat ve volbách. A a právě ta, ta otázka eh, vedení efektivních volebních kampaní je podle mého názoru ta eh, nejdůležitější otázka, kterou se zde zabýváme, dokonce důležitější než samotná možnost kandidovat. Jde o parlamentní volby, nikoliv o prezidentské volby. Samozřejmě, kdyby se jednalo o prezidentské volby, tak je ten zákaz kandidovat pro opoziční vůdce daleko vážnější věcí, nicméně teď se jedná o volby parlamentní, tím pádem eh, jde o samotnou efektivitu kampaně, kterou podniká nějaká strana, která je vlastně ponechána bez šéfa. Další otázka se týká svobody médií. Eh, to zmínil už pan Koval i paní doktorka eh, Vojčeka. Eh, objevují se zde zastrašování médií, eh, omezování svobody schromažďování, nemožnost vést kampaň v médiích, takže ta cenzura, eh, samocenzura, obecně to, co pozorovatele a ostatní v terénu nazývají klimatem strachu, to se velmi často asociuje právě s médií na Ukrajině v tom smyslu, že média nemohou efektivně uplatňovat své právo na svobodu vyjadřování a e, e, prezentování volební kampaně e, nestraným způsobem. Doktorka Volčuková také zmínila využívání těch takzvaných administrativních prostředků, administrativních zbrojů, jinými slovy zneužívání státních prostředků pro volební účely, což je na Ukrajině problém, podobně jako v ostatních zemích daného regionu už od roku 1991, vlastně i z předchozí doby. A problém je to i nadále. To nám říkají volební pozorovatelé, že se, že se to objevuje tady i v případě těchto voleb. Pak je zde také otázka, kterou zmíním pan Koval. Eh, to, jakým způsobem jsou formovány jednotlivé volební komise, to, že v nich nejsou zastoupeny všechny politické strany, to, že toto způsobuje eh, že toto vyvolává obavy, jakým způsobem ty volební komise budou fungovat v době samotných voleb. Já se upřímně těším na samotný volební den. Eh, dost možná se objeví celá řada dalších problémů. Jedna zajímavé téma je umístění webových kamer na hlasovací místa. Eh, když se podíváme na ostatní země daného regionu, tak vidíme, že Ukrajina není první. Dělalo se to v Azerbajdžánu, Rusku, Gruzii. A eh, v podstatě se to považuje za způsob eh, snížení možnosti podvodu a zvýšení transparentnosti. Potenciálně to tak být může, nicméně se objevují i obavy o to, jak to bude drahé, eh, toto opatření. To číslo, které já jsem slyšela, je 124 tisíc amerických dolarů, nevím. A pak je to otázka pokrytí, protože webová kamera může být zaměřena pouze na jedno místo a nevidí všude. Takže e, najednou ta webová kamera nevidí celé to volební místo, tím pádem budou vždy místory, místa, prostory, kde, e, kam se nikdo koukat nebude a které nebudou zdokumentovány a mimo jiné webové kamery také nebudou sledovat všechny aspekty, eh, jako je například sčítání hlasů, které jsou, což je velmi důležité, takže eh, webový přenos nebude pokrývat všechny aspekty. A eh, možná je zde ještě jeden, toto to je tady ten technický důvod pro to, proč ty webkamery nebudou mít takový efekt na snížení podvodu a zvýšení transparentnosti, jaký se od nich očekává. Pak je zde ale ještě jedna věc, a to je to, že eh, podle studií eh, přítomnost takovýchto webových kamer snižuje volební účast. Lidé zkrátka nechtějí jít k volbám, když vědí, že se na ně možná někdo webovou kamerou dívá. Další téma je to, že eh, volební zákon dává takové rozporuplné pravomoci eh, pozorovatelům, domácím pozorovatelům voleb, kteří mohou různým způsobem zasahovat do volebního procesu, aby, eh, jak je úředně řečeno, zabraňovali podvodou. Podvodům nikdo neví, jakým způsobem takovéto intervence provádějí. Obecně podle mezinárodního práva platí, že pozorovatelé do volebního procesu nesmí zasahovat. Dále zde máme otázku ustanovení v zákoně, eh, kde se říká, že volební komise mohou prohlásit výsledky za neplatné ve svém okrsku na základě některých kritérií. Jsou zde určité Prahy, eh, podle kterých mohou tyto, tyto, tyto komise eh, prohlašovat výsledek za neplatný, například když se objevují zničené eh, volební nebo poničené, poškozené volební lístky. Eh, Tamto procentní zastoupení je, myslím, nějakých 10 až 20 Kdyby, řekněme, 5 volebních lístků bylo skutečně zničeno po, po odhlasování, může se výsledek v daném okresku prohlásit za neplatný Eh, ovšem v případě pouze 5% by to neznamenalo, že eh, daný regionální volební, eh, daná regionální volební komise by prohlásila výsledky v celém regionu za neplatné. Doktorka Vyčuková také zmínila přetrvávající problém u ukrajinských voleb, což jsou ty velmi komplikované procedury na spochybnění výsledků. Dochází zde k velmi táhlým sporům a eh, je to něco, co opět nebylo novou legislativou řešeno. Podíváme-li se teď do blízké budoucnosti, eh, mezinárodní pozorovatelé jednoznačně budou sledovat a zaměřovat se na, ty, na ta témata, která jsem zmínila. Eh, pozorovatelské mise stále probíhají, konec konců možná se objeví ještě další problémy. já si nemyslím, že by všechno ukazovalo na to, že by mezinárodní pozorovatelé řekli, že ukrajinské volby jsou zcela nedemokratické, nesvobodné a nespravedlivé, že jsou nedůvěryhodné. Ehm, já si myslím, vzhledem k tomu, co zatím na Ukrajině vidíme, že se stane, že mezinárodní pozorovatelé také neřeknou, že ty volby byly zcela svobodné, spravedlivé. Nevíme, jak ty volby dopadnou samozřejmě, ale Vypadá to, že podobně jako u předchozích voleb bude výsledek, bude definitivní hodnocení někde uprostřed Uvidíme, eh, jak se věci budou vyvíjet mezi dnešním dnem a samotným dnem hlasování. To dost možná určí, jakým způsobem ty volby budeme vnímat. Je zde celá řada prvků, jako kampaň, nebo to, co se bude odehrávat v samotný volební den, co určí, jakým způsobem budeme volby hodnotit, jaký bude přístup pro pozorovatele k volbám a tak dále. To budou naprosto zásadní faktory pro definitivní stanovení eh, mezinárodního hodnocení těchto voleb a jejich výsledků. Eh, také uvidíme, jak bude vypadat řešení postvolebních sporů. Eh, to také bude významně eh, ovlivňovat výsledky. Takže až budou výsledky sečteny 28. října, tak teprve tehdy budeme vědět, jakým způsobem lze tyto volby hodnotit. Všichni se shodneme, jak říkala předřečnice, eh, že volby v roce 2012 budou velmi důležitým indikátorem pro další politický rozvoj Ukrajiny, budou velice důležitým indikátorem toho, co se chystá do budoucna, zejména pokud jde o prezidentské volby. Obecně řečeno, eh, není ve světě nic eh, neobvyklého, když volební procesy probíhají některé lépe, některé hůře. Ovšem, eh, te, takže tedy ten trend eh, v Ukrajině eh, není nic neobvyklého. Nicméně bylo by velmi nešťastné, kdyby při těchto konkrétních volbách došlo k nějakým významným nedostatkům a právě proto se na tyto volby mezinárodní komunika, komunita tak silně zaměřuje, protože budou určující pro další směrování Ukrajiny. Děkuji. Děkuji bardzo, paní profesor. Děkuji, paní profesorko. Děkuji za tuto velice podrobnou analýzu, kterou jste nám přednesla v předvečer voleb. Jsem si z toho, že naše dnešní schůze nás velice dobře připraví na tu pozorovatelskou misi na volbách a také nám poskytne potřebné informace, jak budou následně vypadat eh, volební výsledky a jejich interpretace. Teď bych požádal pana Kala, aby nám řekl několik slov. Byli jsme společně na Ukrajině a budeme tam také společně na té pozorovatelské misi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejprve jedno stručné sdělení. Velké noviny německé dnes dávají e, zprávu, že mají k dispozici zprávu de Coxe a Kvašněvského. Já jsem požádal, abych tuto zprávu také dostal. E, pak až ji budu mít, tak to zprostředkuju pro všechny ostatní kolegy. Je to velice nešťastné, když nemají poslanci k dispozici potřebné dokumenty. Proto tedy to chci tady ještě v této souvislosti znovu zopakovat. Budu pokračovat v angličtině. Tak, abych se vyhnul jakýmkoliv dezinterpretacím v pravém slova smyslu. Eh, hned na úvod bych rád řekl, že po návštěvě eh, Ukrajiny s kolegou Kovalem a po té, co jsme mluvili se všemi, se kterými jsme mluvili a po té, co jsem si vyslechl, přečetl všechny zprávy a komentáře všech ostatních, musím říci, že mám velké obavy o situaci na Ukrajině a to i v porovnání s volbami minulými. Myslím si, že nejde o ten temnější nebo světlejší odstín šedí, méně nebo e, více špatné volby. Já si myslím, že jde o fundamentální věci, otázky přístupu těch, kteří volby pořádají. Myslím si, že v roce 2010 e, to přece jenom bylo lepší, došlo ke zhoršení, to je jasně viditelné v celé zemi. Začněme médii. Na to už bylo poukázáno zejména v první eh, zprávě pozorovatelů ODIR. Jde hlavně o televizi. Eh, z té hlavně lidé získávají informace a tu nejčastěji sledují. A v souvislosti s tím je verdikt jasný. A to cituji. Mediální prostředí volební kampaně je charakterizováno jasným nedostatkem politické plurality v médiu televize. Eh, Nezávislost je v podstatě absentní, absentující i z komerčních televizních stanic vzhledem k nedostatečnému eh, trhu s reklamou a vzhledem k stále větší politizaci mediálního trhu podpůrci současné eh, vládnoucí strany. Investigativní žurnalistika je výrazným způsobem omezená a žádné další pro, podobné programy se neobjevují. Konec citátu. A to se, myslím, e, e, netýká jenom televize, ale dalších nezávislých médií také. A myslím si, že obavy jsou na místě. Pokud vím, v roce 2010 jsme se všichni shodli, že se nám líbí široké spektrum a široká svoboda médií e, na Ukrajině, což už se také změnilo. Souvisí to také s eh, pokusy například toho, z, eh, toho zákonu o eh, urážce nadsti a tak dále. Já si jsem jist, že pokud dojde ke stejné většině v parlamentu, jako je teď, tak ten zákon už bude jednoznačně schválen. Myslím si, že to všechno připravuje půdu na prezidentské volby, jak už zaznělo, které jsou skutečně tím nejdůležitějším Eh, co se chystá. Pan prezident si to velmi dobře uvědomuje a připravuje si eh, vítězství. Takže média to je jedna věc. Potom eh, mezery a nekonzistentnost ve volebním zákoně. O tom se také hovořilo. Jeden člen volebního, volební komise, se kterým jsme mluvili, se neoficiálně distancoval od tohoto zákona. Je to, řekl, je to zákon vytvořený politiky pro politiky tak to přesně řekl. A myslím, že z toho je velmi dobře patrné, o jaký zákon se asi jedná. Pokud jde o implementaci tohoto zákona, zde i nadále vidíme mezery a nedostatky, <clears throat> zejména pokud jde o nedostatečné pokyny pro ehm, implementaci například eh, eh, toho, co je a co není kupování hlasu a tak dále. Eh, já myslím, že trestní zákoník ani ten volební zákoník nelze kritizovat. Eh, kritizovat se musí ty prováděcí vyhlášky a to, že se s tím nic nedělá. Jeden skandální aspekt je složení volebních komisí. Zde bych opět rád citoval tentokrát šéfa parlamentního schromáždění eh, pozorovatelské mise Rady Evropy, to je švýcarský sociální demokrat eh, Andreas Gross. Na otázku je proces nastanovení volebních eh, komisí v souladu s předpisy eh, Rady Evropy. On řekl, pro mě to je naprostý výsměch. Složení komisí bude jednostrané a hlavní úkol všech komisí od lokální do centrální úrovně je vybrat někoho, kdo bude rozhodčí nikoli hráčem. Eh, ale na Ukrajině je těch hráčů příliš mnoho. Konec citátu. Já si myslím, že na základě toho můžeme očekávat problémy na eh, všech jednotlivých úrovních volebních komisí. Kupování hlasů o tom už jsem mluvil, a eh, definice takovéhoto postupu mm, jsou v podstatě protichůdné. Takže opět naprostý nedostatek pokynů pro to, co se má rozumět pod pojmem kupování hlasů. Jednoznačně nejsou stanoveny rovné podmínky pro všechny. Stát využívá své vlastní prostředky na kampaň eh, vládnoucí strany, to se odehrává úplně všude různé akce, eh, které se pořádají mimo politické spektrum, se najednou přeměňují v politické akce, opět podporující vládnoucí stranu. A to se opět dělo už u předchozích voleb, ale svým způsobem to bylo vyvážené. Ta, bylo to vyváženo v celé zemi, východo, v tom východozápadním prismatu, ale teď vidíme, že to je skutečně jednostrané. A nakonec fiktivní strany. A to jsou samozřejmě ty, které jsou zavedeny těmi, kteří chtějí voliče zmást a opět to je vládnoucí strana. Tyto fiktivní strany byly přizvány do volebních komisí, aby se účastnili těchto loterií a eh, od té doby, co byly zavedeny, je více než 50, bylo už více než 50% zvolených lidí nahrazeno, což je opět eh, jasný signál toho, že tyto fiktivní strany slouží úplně jinému účelu, než tomu, jakému sloužit mají. A podobné to je s volebními komisemi. Eh, tyto fiktivní strany mají dále velký dopad v jednomandátových okrscích, kde jakýkoliv hlas, který není dán dvěma největším stranám nebo dvě, třem největším stranám, je hlas, který eh, v podstatě je ku prospěchu tendenčně větší strany a všichni víme, která to asi tak je, že ano. Eh, poslední věc. Eh, já se na žádné průzkumy neodkazuji, nespoléhám, protože na Ukrajině je potřeba vždy vědět, kdo to vlastní, kdo je zatím, kdo má zájem podporovat někoho jiného. A opět mluvím o vládnoucí straně, ale i o ostatních stranách. I v opozici, i mezi opozicí vidíme určité snahy o eh, ovlivnění výsledků voleb a tak, a tak dále. Takže já si myslím, že jediné, co můžeme dělat, je počkat si na eh, volby samotné. A úplně nakonec faktem je, že když budou vůdci opozice ve vězení, tak to má bezprecedentní dopad na výsledek voleb. Eh, v to v roce 2004 nebylo, kdy eh, Janukovič zmanipuloval volby. On eh, vůbec nešel k soudu, byl ponechán v politickém spektru a všechno se diskutovalo na veřejném kolbišti. A i to mělo svůj dopad. A to všechno naznačuje, jak kvalitní ty volby asi budou. Děkuji. Děkuji bardzo. Proszę Państwa, mám... Děkuji velice. Děkuji. Mám čtyři přihlášky do diskuze. A myslím si, že to by stačilo. Pak ještě vidím pátého přihlášeného pan Volsky bude tedy poslední řečník a ještě pan Rouček, takže jich bude šest, prosím vás. A teď Uzavírám seznam přihlášených do diskuze. Maximálně minutu můžete diskutovat, aby naši hosté měli ještě možnost odpovědět na otázky. Paní Hams, ještě paní Hams chce něco říci, ale to je opravdu úplně už ten poslední řečník. A prosím vás všechny, abyste byli struční. Budeme mít možnost diskutovat určitě ještě častěji o Ukrajině, takže pan Mario tak má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem už málem tady začal hlasovat, místo abych zapnul mikrofon. Já vím, ještě se nehlasuje. Eh, děkuji eh, oběma našim hostům a všem kolegům za úvodní poznámky. Já bych rád dodal jednu věc, eh, která zatím nebyla zmíněna. Hovoříme o manipulaci ve všech jejich podobách. Nezmínili jsme však manipulaci ze strany soudů. A bohužel musím konstatovat, že si myslím, že celý justiční systém pracuje pouze pro jednu politickou stranu. E, nejsem si vědom jakékoliv stížnosti e, politické opozice, která by byla přijata, ať už v soudu první instance nebo v odvolacím soudu což, myslím, velmi výrazně poškozuje imič celé země a jednoznačně to potvrzuje, že e, na Ukrajině právní stát se stále nekoná. Alespoň tedy ne podle parametrů nebo hodnot, e, které e, by se od Ukrajiny očekávaly, které má Ukrajina údajně s Evropskou unii, unii sdílet. K tomu, co říkal Michael, když hovořil o fiktivních stranách, tak to bylo v tom většinovém volebním systému, respektive v těch většinových jednomandátových okrscích. To jsou ti techničtí kandidáti, myslím, že tomu říkají na Ukrajině. Je to tak? Eh, kteří se velmi často také kupují eh, a o tom jsme měli důkazy i zde v Evropském parlamentu. Opět ani zde soudy neudělali nic, což je politování hodné. Je zde takový dojem, eh, že Eh, my už jsme se vlastně rozhodli, jestli ty volby budeme považovat za spravedlivé nebo ne, ale eh, jste paní profesorko na jednom snímku měla změnou otázku transparentního volebního dne. Já si upřímně dovedu představit, že 28. proběhne všechno bez problému, ale demokracie je proces. A naše stížnosti se týkají procesu celého a je velmi politování hodné, jakým způsobem tento proces probíhá. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Uh, v této místnosti lidé jako jste vy, lidé jako jsem já a ostatní byli u toho už v roce 2004, kdy jsme pozorovali uh, jedny z voleb, jedny z mnoha voleb, já už jsem to přestal počítat, které jsme v Ukrajině zažili. Tyto volby budou velice důležité pro stanovení strategické geopolitické orientace této eh, významné země. Zda tady tato země bude směřovat spíše k eurazijské eh, k eurazijskému hospodářskému společenství, to znamená pod palec Moskvy, anebo zda se bude směrovat spíše euroatlantským směrem. Takže to je ten všeobecný politický eh, rámec, který zde ze strategického hlediska vnímáme. Eh, zda tedy se bude jednat o spravedlivé a svobodné volby podle mezinárodních norem. Eh, chtěl bych se zeptat profesorky Berčové, máme nějaký precedent, který bychom mohli použít pro vedení misí OSCE a ODIR, pokud jde o možné scénáře, kdy eh, šéfové opozice jsou napadáni, zabíráni, odsuzováni a přitom, kdy se ty volby označily za spravedlivé a svobodné mezinárodními pozorovateli, já si upřímně řečeno ne, nemohu vybavit žádný příklad, který bychom na evropském kontinentu viděli. A e, panu kolegovi z své frakce bych rád řekl tolik. Já tradičně v zemích OSCE, respektive Evropský parlament v těchto zemích je velmi čerstvý komponent. Si vzpomínám, že v roce 2004 v Trojce, kdy jsme měli parlamentní schromáždění Rany Evropy a OSCE, to bylo vždy schromáždění OSCE, které vlastně předsedá Trojce, a my jsme tam byli eh, mezi těmi jaksi, eh, abych tak řekl, hráči na lavičkách. Eh, takže to může také svým způsobem ovlivnit způsob legitimizace volebních výsledků. Například napřed to vypadalo v roce 2004, že Jankovič vyhrál spravedlivě, což se pak ukázalo, že ne. Nicméně chci se zeptat, jestli si vyhradíte právo vydat zvláštní separátní zprávu, když nebudete spokojeni s tím, co řekne OSCE, když si budete myslet, že jejich názor není v souladu s tím, co pozorují naši pozorovatelé v terénu. Eh, myslíte, že něco takového bude možné? Eh, po, i pokud jde tedy o pravidla Evropského parlamentu, že byste takovouto separátní zprávu vydal. Děkuji. Ah. One and a half minutes, I think we have said, otherwise we... Myslím, že jsme řekli minutu a půl, už máme eh, čtvrt na jednu. Teď má slovo pan Severin. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za uspořádání tohoto slyšení, je to velmi užitečné. Zaznělo zde mnoho informací Rád bych zdůraznil fakt, že bychom eh, tyto informace měli využívat, to jednoznačně, ale měli bychom se eh, rozhodně vyhnout eh, tomu, co zde zaznělo. To znamená, že si uděláme názor na výsledek ještě než celý proces skončí. Volby jednoznačně procesem jsou. Ovšem závěry by se měly činit až na konci tohoto procesu. To je, myslím, velice důležité, tak, aby vlastně naše závěry jako takové byly důvěryhodné. Za druhé, myslím si, že je správné vyjádřit své obavy a své pochybnosti jako takové včasné varování. To jsme dnes udělali. Problematických faktů je celá řada. Teď je potřeba eh, vyžádat si reakci od zodpovědných úřadů, aby tyto udělali, co je v jejich silách, aby situaci zlepšili. Mají na to ještě zhruba dva týdny. Dále bych rád dodal, že ve finále bude vždy potřeba být i spravedlivý a hodnotit věci nezávisle, nestraně. Nesmíme zapomínat však, že jsme politici a že máme své geopolitické zájmy a že naše závěry, které musí být spravedlivé, musí být konzistentní s našimi vlastními zájmy a politickou agendou. A nakonec, to je taková poznámka pod čarou, když dovolíte, Eh, objevili jsme mnoho problémů, mnoho slabin volebního procesu na Ukrajině. Bohužel některé z, některá z těchto, některé z těchto slabých míst by eh, mohla být eh, do značné míry identifikovány i u nás v členských státech Evropské unie, takže buďme prosím realističtější v našem přístupu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám jenom jednu a půl minutu, tak se zeptám eh, doktorky Volčukové. Nezmínila jste komunistickou stranu. Můžete nám o ní říct pár slov a o její roli po skončení těchto voleb? To byla tedy první otázka. Za další eh, byla popsána situace v opozičním táboře, kdy eh, se zdá, že udar posiluje Eh, jak si to vysvětlujete? Já si myslím, eh, že jedno vysvětlení může být, že všichni ostatní opoziční vůdci jsou ve vězení, ale když mluvíte s Ukrajinci, tak občas máte pocit, že lidé jsou eh, vlastně už unaveni tímto velice agresivním negativistickým tónem kampaně strany Vativčina. A jak bylo řečeno, už je to prostě nebaví. A za třetí, Velmi se mi líbila ta vaše mapa etnická, ale jak to vysvětlujete? My tam máme zhruba 12 milionů e, lidí, kteří mluví rusky, v zemi 40, 46 miliony lidí, takže většina je ukra, mluví ukrajinsky. E, nicméně strana regionu, ano, má baštu na východě a na jihu, ale e, Eh, věč, když se podíváme na průzkumy a vůbec na poslední volby a výsledky v jednomandátových okrscích, zdá se, že strana regionu opět zvítězí. Jak si to vysvětlujete? Jaké jsou faktory, proč lidé tuto stranu volí? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru je jedna věc jasná. Pojedeme jako pozorovatelé na tyto volby a budeme sebou mít celou, celý dlouhý seznam pochybností a problémů, které nebudeme muset skrývat. Tato pozorovatelská mise nedospěje k takovému výsledku, jako při předchozích eh, volbách na Ukrajině, tak jak jsme je hodnotili. To bychom si neměli zatajovat. Eh, zpráva eh, Cox Kvašněvský původně nijak nesouvisela s volbami. Tam šlo o humanitární misi a soudní řízení. Po vyhodnocení toho, co přednesli, ukazuje, že automaticky tyto pozorovací, tato pozorovací mise dospěla k tomu, že ten význam je obrovský a že skutečně je to důležité i pro hodnocení voleb – a okolností voleb. Vyslovuji se proto, aby tato zpráva byla zveřejněna jako celek. Neobávám se, že by právě v souvislosti s výsledky cesty pana Gála a pana Kovala byla zneužitelná v souvislosti s hodnocením voleb. Já si myslím, že to spíš situaci na Ukrajině osvětlí. A za třetí, považovala bych za velkou chybu, kdyby hodnocení voleb bylo dáváno do geopolitické souvislosti, ve které bychom prohlásili, že tyto volby rozhodnou, jakým směrem se bude Ukrajina orientovat. Zda směrem eh, na Rusko nebo na Západ. Podle mého názoru Situace na Ukrajině je taková, že tato země potřebuje funkční vztahy oběma směry. A to souvisí také s Evropskou unii, ale nemůže to znamenat, že Evropská unie, která nabízí širokou nabídku asociační formou asociační dohody, aby tato Evropská unie nedemokratický vývoj, akceptovala nedemokratický vývoj. Děkuji. Pan Sáriuš Volsky. Uh, I have three questions. Uh, Děkuji, já mám tři otázky. Jednak, uh, proč, když mluvíte o vůdcích ve vězení, Eh, zda, a že pochybujete o tom, že ty volby budou svobodné. Proč tam vůbec pochybujete? Já si myslím, že eh, selektivní spravedlnost eh, je jednoznačně špatná věc. Když by Obama šel najednou do vězení, považovali byste americkou demokracii za funkční demokracii? Já myslím, že na to si všichni dokážeme odpovědět, že ano. Takže v tomto kontextu uh, si myslím, že eh, rozhodnutí eh, skrývat nějakým způsobem zprávu Kokse Kvašněvského není správné. Druhá otázka se týká eh, sídel Eh, respektive, pardon, těch jednomandátových okrsků. Eh, vy jste řekli, že opozice pravděpodobně bude slabší v těch eh, jednomandátových okrscích. Je to založeno na předpokladu, že kandidáti Udaru a Batkivčiny budou i nadále pracovat odděleně a nebudou mít společné kandidáty? Je to ten předpoklad? A pokud by se shodli na společném kandidátovi, změnilo by to nějak výsledky a jak? A třetí otázka. Jaké dopady eh, myslíte, že tyto nespravedlivé volby budou mít na prezidentské volby v roce 2015, které už svým způsobem také začínají? Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát a teď naši dva hosté. V opačném pořadí, kde vás máme tady. I'm confused uh, thank you very much. I'll take Děkuji mnohokrát. Děkuji za otázky, které byly velmi zajímavé. Takže ti opoziční šéfové ve věznicích. Jak jsem řekla, kdyby se jednalo o prezidentské volby a, a hlavní šéf opozice by byl ve vězení, tak je to úplně něco jiného. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o parlamentní volby, a vzhledem k tomu, že strana paní Tymošenkové eh, se v těchto volbách angažuje, je otázka, do jaké míry je možnost její strany angažovat se v těchto volbách kompromitována tím, že eh, někteří její členové jsou ve vězení a eh, tím, že ani ona sama se nemůže v podstatě v těchto volbách angažovat. Je to, myslím, velmi vážný problém, eh, teď bez ohledu na otázky lidskoprávní a otázky volebního zákona, které se tohoto případu také týkají. Zejména jde o to, jak relevantní toto je pro eh, samotné vedení voleb. Já si myslím, že to samotné je kompromitováno, ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se nejedná o prezidentské volby, Nemyslím, že můžeme automaticky říci, že ještě předtím, než ten volební proces skončí, můžeme říci, že ty volby můžeme odepsat. Pokud jde o precedenty, žádné neznám. Mě to napadlo, eh, tato otázka, než jsem sem přijela. Eh, samozřejmě precedent uvězňování politiků máme, ale Takovýto případ je velmi neobvyklý. Jsou tu tři aspekty. Jednak je zde ten zákon, což je v podstatě nejmenší problém, který máme. Konec konců máme země, které jsou členskými státy Evropské unie, kde máme eh, volební zákony, které také podobným způsobem upravují práva voličů, například ve Velké Británii. Já neříkám, že to je dobře, ale ten zákon jako takový není naším hlavním problémem. Hlavní problém je, proč ten zákon byl přijat. A pak je zde otázka těch jednotlivých případů. Selektivní spravedlnost. Ovšem opět eh, to jsou věci, kde nemáme žádnou paralelu s ostatními zeměmi, protože jsou to případy velmi specifické pro ukrajinský kontext. Samozřejmě můžete najít podobné zákony v jiných zemích, ale neznamená to nutně, že eh, ten ukrajinský případ s těmito dalšími zeměmi můžeme automaticky srovnávat na základě tohoto jednoho zákona. Je potřeba podívat se na celý kontext směru, jakým se Ukrajina ubírá a ten je pro Ukrajinu velmi specifický. Jednomandátové okrsky a Udara Bakevčina spojují síly, zda je tedy spojí, zda, pokud ne, to pro ně bude znamenat nevýhodu. Já si myslím, že většina komentátorů a pozorovatelů by na základě předchozích voleb asi řekla, že to pro tyto dvě strany bude i nadále představovat nevýhodu vzhledem k využívání administrativních prostředků vládnoucí stranou, což představuje vždy výhodu v jednomandátových okrscích. Právě proto se objevují takové obavy o situaci v těchto volebních okrscích. Bylo to totiž právě v jednomandátových okrscích, kdy využívání těchto administrativních prostředků bylo velmi problematické ve volbách v roce 2002 a proto si myslím, že se zde objevují tak vážné obavy. Nejde ani tak o e, politickou preferenci populace, jde spíše skutečně o možnost vládní strany využívat e, vládní prostředky k manipulování s takovýmito preferencemi. Takže nejde ani tak o, mož, o schopnost opozice spolupracovat. A implikace pro volby v roce 2015 nechám na své kolegyni. Děkuji, prosím. Děkuji. Zazněla celá řada fascinujících komentářů a otázek. Já budu velmi selektivní a za což se předem omlouvám. Otázka plurality médií je velmi důležitá ale je potřeba udělat rozdíl mezi širší strukturou eh, a mezi eh, záměrnou manipulací a zneužíváním médií. Strukturální omezení je například to, že máme velmi netransparentní strukturu soukromně vlastněných, zejména televizních stanic. Ta struktura vlastnictví není vůbec jasná a tím pádem eh, vlastně Ukrajina nemá žádnou veřejnoprávní televizní stanici. Tím pádem nemáme rovné podmínky pro jednotlivé politické síly. A to pak umocňuje všechny ostatní problémy. Tu samocenzuru, strukturální omezení a vyhrocení už tak dost vážných politických problémů. Pak je zde problém nedostatečné kvality legislativy, například volebního zákona. To není nová věc, objevuje se to velmi často na Ukrajině, že zákony píšou politici pro politiky, je tam mnoho nekonzistentností a mezer. Ovšem důležitá věc v ukrajinském kontextu, na kterou je třeba pamatovat eh, před volbami i po nich, jakým způsobem se ty mezery uzavírají, eliminují. Eh, technických problémů je mnoho a je otázka, zda se eh, řeší spravedlivým způsobem nebo zda se řeší tak, že je zvýhodněna jedna strana. Takže to je velice důležitý indikátor kvality voleb jako takových. Zajímavé je, a tím se dostávám k tenzím v politickém klimatu a k nedůvěře, která pamatuje v rámci opozice, je velice zajímavé, že opozice schválila ten volební zákon, který se pak použil eh, velmi konkrétním zajímavým způsobem. Takže vždy zde máme eh, nechtěné důsledky. Je velký problém eh, odhadnout, jakým způsobem vaši političtí oponenti použijí něco, co jim odsouhlasíte. Jsou zde samozřejmě problémy s řešením sporů, každý spor je řešen jinak. A tím se dostávám k dalšímu problému, a to je nedostatečná reforma justičního systému. Ehm, rozdělení moci je velmi důležitá věc, která jednoznačně má vliv na výsledky voleb, ale musíme opět řešit, eh, lišit mezi strukturními problémy a tím, jak se toto využívá. Teď velmi stručně ke komunistické straně. Je to strana, která byla v podstatě odepsána jako strana důchodců a teď zažívá eh, v podstatě eh, dostává takový druhý dech a sbírá hlasy všech nespokojených voličů eh, na jihu a východě Ukrajiny. Takže ti, kteří by jinak hlasovali pro stranu regionů z hospodářských důvodů a tak dále, teď budou volit komunisty. Takže komunistická strana se strává stranou frustrovaných voličů Eh, i v oblastech, které byly tradičně baštou strany regionu. Jak se budou komunisté chovat? Eh, já si myslím, že je jasné, že ani Batkivšina, ani Udar nepovažují komunistickou stranu za důvěryhodného partnera v jakémkoliv opozičním hnutí nebo opoziční alianci, případně ve většinové koalici v novém parlamentu. <clears throat> Komunistická strana se eh, lze předpokládat spojí formálně nebo neformálně se stranou regionu. Z minulosti vidíme, že komunisté se vždy asociovali spíše se stranami východu a jihu Ukrajiny. Takže pakliže mám něco předvídat, tak o komunistech velmi ráda. Udar je velmi zajímavá strana. To je ta postoranžová, dalo by se říci, strana představující únavu a otrávenost eh, vůbec politickým, eh, eh, politickým prostředím. A pan Kličko se stranou Udar Eh, je velmi silně zastoupen v hlavním městě, v Kijevě. Eh, zdá se, že v Kijevě, který je nejblíž politice, panuje obrovská deziluze z politiky a hledá se alternativa. A teď otázka prezidentských voleb, to je naprosto zásadní věc, eh, je to velice důležitý milník, vždy byl, ale momentálně to vytváří takové politické klima a platformu, faktem je, že přítomnost v parlamentu je zásadní pro jakéhokoliv prezidentského kandidáta. Zatím vlastně nebyl žádný prezident, který by byl nebyl v parlamentu, takže všichni, kdo nejsou v parlamentu, jsou marginalizováni a parlament je naprosto klíčový jak pro prezidentskou kampaň, tak proto, abyste zabránili, eh, abyste zabránili tomu, že podmínky budou příliš málo spravedlivé. Pan Koval, prosím. Dva slova komentáře. Dovolte jenom, abych se krátce vyjádřil k tomu, co řekl pan Tenok. Šlo o metodiku naší práce. My jsme ve stálém kontaktu společně s panem Gálerem, s misí OECD a také ODIR a máme také těsnou vazbu na radu eh, a tady zatím ta metodika není ještě úplně jasná ale ukazují se první informace, že by ta spolupráce měla být pozitivní a myslím, že dospějeme k vzájemnému pochopení. Chci poděkovat za otázku, která tu zazněla. Možná, že bychom měli přenechat právní službě parlamentu, aby se podívala na to, jak to může vypadat v případě konfliktů, ale Celkově to hodnotím tak, že ta pro spolupráce by měla být bezproblémová a myslím, že to je ten názor také pana Gálera. Je tu jeden problém. Mise OECD je hlavní misí. To je organizace, která má osvědčenou metodiku a hlasování. To znamená, den, kdy se hlasuje, je pouze jedna část. My analyzujeme celý proces voleb a také předání moci podle výsledku voleb. Pochopitelně, pokud jde o volby jako takové a den voleb, tak tam proto je, jsou ty informace mise důležité a my je také využijeme. Padla tu také otázka, zda naše závěry se budou hodnotit také geostrategicky, politicky, anebo zda to bude spíš technické hodnocení. Pokud uděláme politické zhodnocení, tak eh, budeme mít samozřejmě ve hře různé politické zájmy, také pozice jednotlivých evropských institucí a Samozřejmě zohledníme také to, co řekne vnější služba a další. Řeknu to takto. Delegace je velmi dobře personálně obsazená. Máme tam místo předsedu parlamentu, máme tam také místo předsedu AFETu, jsou tam zastoupeny všechny politické frakce, takže se pokusím, na, pokusíme najít vyvážené řešení. Myslím, že se nám to podaří. Doposud to tak bylo. A uvnitř delegace nebudou žádné konflikty. Zatím také nevidím potíže při spolupráci s OECD a s Radou Evropy. V zásadě se díváme na situaci podobně. Musíme počkat, čas ukáže, jaký bude vývoj, pokud je o právní aspekty a otázku, kolik autonomie si můžeme dovolit, pokud jde o budoucí spolupráci s touto organizací. Podívám se na to, připravím se a budu vás informovat. Pokud je o pozorování při v průběhu voleb, tak to vyhodnotíme také. Tolik tedy z mé strany. Pro tuto chvíli důležité je, abychom tam vystupovali jako pozorovatelé při volbách, abychom nepřekračovali své kompetence a uvidíme. Děkuji, dovolte mi, abych udělal na závěr také pár připomínek. Myslím si, že hodnocení průběhu voleb eh, nemůže zahrnovat pouze technické aspekty toho volebního dne, ale znamená to také zhodnocení praktických procesů a postupů. A musíme si uvědomit, že je to celé v kontextu. Dovolte mi dvě, tři poznámky. Jo, nedostatky byly vždycky Eh, ten, kdo sfalšoval volby v roce 2005, nešel následně do vězení, ale mohl kandidovat znovu při dalších volbách. Ti, kteří proti němu kandidovali v posledních volbách, jsou teď eh, ve vězení. To je trochu velký rozdíl. Není nedostatek jako nedostatek. Je to také otázka kvality kvalitativního rozdílu, to je, ovlivňuje také to hodnocení a rezoluce, usnesení Evropského parlamentu. Eh, z října z 2010 eh, se týkala hodnocení lokálních a regionálních voleb, které nebyly podle posouzení všech odborníků tak svobodné, jako prezidentské, protože například eh, strana eh, paní Timošenkové nemohla přihlásit svého kandidáta a podobně. A Evropský parlament jasně řekl, že to je krok zpět a je to rána oproti tomu, co bylo v roce 2006 9. Myslím si, že Nikdo není dokonalý a nedostatky byly a budou, ale ne všechny jsou stejné. Jsou tam kvalitativní rozdíly a proto je taky důležité, abychom se podívali nejen na to, co se děje technicky během voleb, ale jaké šance má opozice, e, pokud například e, ve vůdce opozice sedí ve vězení, regionální kandidát opozice potom má velké potíže, protože je pod tlakem, to víme. A myslím si, že pokud jde o svobodu médií, tak eh, největší soukromé eh, stanice patří eh, ministerskému předsedovi a ministrovi. A to, co zbyde, to je TV One. A víme, co se tam děje takže tam je to otázka frekvencích, které se vlastně ruší a přechází se na kabelovou televizi, takže moc toho nezůstává volného. Myslím si, že to bude patřit také do toho hodnocení. Myslím si, že to je otázka celkového hodnocení. Pokud toto neuděláme, tak budeme mít problémy s věrohodností a to by také znamenalo v takovém případě, že eh, i když budeme nezávislí, tak eh, musíme se zachovat tak, abychom neměli problémy jako mise Evropského parlamentu. Tolik jsem chtěl říct jenom k tomu. Jistě nám to pomůže, aby rozšířené byro plus pozorovatelé v úterý ráno měli možnost sejít se s prezidentem Kvašněvským a Koksem a projednat eh, tu zprávu tak, aby se tam dostalo také to, co jsme tu slyšeli jako selektivní spravedlnost. Myslím, že to musíme zohlednit také. Děkuji všem a přeji vám ještě pěkný den a děkuji všem expertům za to, že nedodrželi eh, starou britskou zásadu, že když je v průlivu mlha, tak se nikdo na kontinent nedostane.